Dobrý den, prosím vás, posaďte se. Zahájíme práci našeho prvního zasedání v roce 2013. Pořad jednání máte ve svých složkách. A pokud nemáte žádné připomínky, tak ho tímto schvalujeme. Máme zde jazykový režim, který odpovídá jazykům členům členů tohoto výboru, takže k dispozici jsou jazyky všech členů tohoto výboru. Ráda bych přivítala jménem výboru i svým jménem osobním poslance House of Lords, kteří jsou zde dnes přítomní se svou delegací. která tady s námi stráví několik času. A potom ve 12.30 bude mít schůzi týkající se cestovní mapy 2050. Takže vítejte. Chtěla jsem vám také říci, že zítra naše zasedání skončí už dopoledne, to znamená po hlasování takže odpolední schůze už je zrušena a budeme tedy pracovat dnes dopoledne, zítra odpoledne a skončíme zítra ve 12.30. A teď bych ráda rovnou přistoupila ke zprávě pana Pípra, který je zpravodajem ke způsobům, jak dosáhnout cíle snížení emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel do roku 2020. Máme k dispozici jednu hodinu. Je to tak? Jednu hodinu? Takže slovo má pan Píper, prosím. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende. Srdečné díky, paní předsedkyně, dámy a pánové. Hodina, kterou máme k dispozici, je věnována tématu, který je jak politický, tak na výsost technické povahy. A někdy si klademe otázku, zda opravdu někdy musí do politiky nastoupit i technické podrobnosti ale často to tak v Evropě bývá že se těmito věcmi zabýváme do všech podrobností, do poslední čárky a já se to nyní vynasnažím zhrnout právě z pohledu našeho výboru. To, co zajímá ITRE, jsou to lehká užitková vozidla a jde nám o předpisy, jejíž díky nímž se má snížit, se mají snížit emise CO2. Komise nám předložila příslušný dokument eh, v minulém eh, roce a nyní my jsme ve stádiu toho, že v určitých záležitostech eh, se zabýváme posíleným, posílenou spolupráci a celkem jde o čtyři témata. Jednak cíle, to je ten cíl 147 gramů na kilometr. Posléze, co se bude dít po roce 2020. Máme eh, nějaký časový plán určitých závazků. Třetí téma to byly ty superkredity, tedy započítávání do těch superkreditů um, takových opravdu technologicky velice vyvinutých eh, vozidel a za čtvrté testovací postupy, ehm, testování, jakým způsobem se vlastně dá testovat a jak se to dá měřit a kategorizovat. Komise. Čeho se snaží docílit ve svém návrhu? jednak potvrzuje eh, ten cíl dosáhnout do roku 2020 těch 147 gramů na kilometr a tvrdí, že je to opravdu reálné, že je to proveditelné. Poplatek za překročení emisí by se měl zachovat ve výši 95 eh, gramů na kilometr a e, osobní automobily jsou vyňaty a po roce 2020. Tam už má komise vlastně, vlastně už se to týká období po roce 2014, že totiž by mělo postupně být zahájeno nastavování přísnějších cílů, tak aby se mohli výrobci tedy už tomu začít přizpůsobovat a aby to mohlo začít být závazné po roce 2020 k těm superkreditům. To jsou takové inovativní poukázky pro výrobce. Ty by měly doběhnout podle starého eh, nařízení 2018 a testové postupy. Tam by si komise chtěla toto testování vlastně, aby docházelo k takovému permanentnímu přizpůsobování. Jakmile se podaří dosáhnout nového základu, tak by ten test měl odpovídat tomu natolik, aby se to dalo zjistit a propočítat. My jsme e, přišli s poslanci návrhy, jednak co se týče toho cíle 147 gramů tam opravdu jsme toho názoru, že je to opravdu velice ctižádostivý cíl, kterého bychom měli dosáhnout do roku 2020. Teprve před dvěmi lety jsme k němu dospěli po velice obtížném vyjednávání a teprve teď komise potvrdila teprve nyní tu technickou proveditelnost, takže z toho, jak tomu rozumím, je že jelikož se tady nedá už na tom vlastně nic měnit, tak nevím, proč bychom měli tento cíl zatím nově zpřísňovat. Jsme tady v takovém určitém rozpětí mezi tím, jak se snažíme předepisovat odvětví, přicházet s inovacemi, ale zároveň jednat tak, aby to nepřinášelo přehnaně vysoké náklady, aby tedy se automobilový průmysl z toho nezroutil, abychom nadále byli schopni uspokojovat potřebu za přijatelné ceny eh, tu poptávku. A proto eh, ten harmonogram eh, v, té, v tom prvním nařízení té komise je správný a neměli bychom tam ten šroub ještě dále šroubovat eh, dolů. Vedlo by to i k znejštění určité základny z pohledu údajů. Údaje z roku 2007 před, eh, z období před krize, pak ta, je taková studie, která je srovnává s údaji z roku 2010, čili po krizi. A zdá se, že nebylo by legitimní z toho vyvozovat eh, důsledky dalšího zpříznění. Takže my navrhujeme, aby těch 147 gramů zůstalo v současné podobě. Stanovení cílu na období po roce 2020. Zatím máme dojem, že je příliš brzy, abychom už s definitivní platností o něčem rozhodovali. Zatím se musíme soustředit na těch 147 gramů. I to už je dost obtížné pro výrobce. A kdybychom dokonce i nyní přišli s novým postupem a kladli přísnější cíle už nyní, tak bychom vlastně to, co už se vyvíjí, s čím už se počítá, uvedli do určitého zmatku a výrobce bychom tím znejistili. My totiž si myslíme, že to plánování na to období po roce 2020 by mělo začít až v roce 2018 v podrobném smyslu. A to by byl ten správný rok, kdybychom měli předložit další jakoby jízdní řád eh, pro eh, další parametry. Superkredity. Pokud někdo přijde na trh s něčím výjimečným, s něčím opravdu technologicky mm, pokročilým. Myslíme si, že ty superkredity by měly zůstat. Nevíme, proč bychom u těch věcí, které často mají dlouhou cestu na trh a že by ten postup měl zůstat testování. Pracuje se na novém zkušebním cyklu a co se nám nelíbí, že komise v rámci těchto postupů se snaží neustále něco přizpůsobovat. My jsme spíše pro takový pevný způsob testování, pevně určený, aby už s ním nikdo nehýbal. To jsou ty základní záležitosti. Um, začali jsme velice přesně, takže já už jsem skončil, tak paní předsedkyně, myslím, že to vše krásně stihneme z diskusí. Děkuji. Právě proto jsem dala zpravodaji k dispozici mnohem více času, mnohem více, než je běžné. Ale máme také spoustu řečníků, kteří se hlásí o slovo. Slovo má nejdříve pan Kramer, který je stínovým zpravodajem za ALDE. Prosím. Děkuji. Já jsem stínovým zpravodajem za ALDE a k této problematice mohu říci, že jsem si velice podrobně seznámil s Markusovou zprávou a ve velice mnohých záležitostech ji podporuji. Nebudu se tady opakovat, nebudu opakovat jeho slova, ale ještě jednou se to vynasnažím shrnout. Kompromis pro lehká užitková vozidla je příliš mladý na to, abychom jej znovu otevírali na rok 2020. Eh, já rovněž jsem se podílel na tom eh, ve výboru a vím, jak těžce jsme dospívali k tomu kompromisu 147 gramů. A když víme, že užitkové vozidlo, takové lehké užitkové vozidlo, má často životní cyklus desetiletý, tedy delší než u osobních vozidel, tak eh, ty ta vozidla eh, z roku 2013, která budou stále ještě na trhu v roce 2020, jsou buď už na silnicích, anebo v konečném stádiu předprodeji. Takže tady musíme počítat s tím, že v tomto odvětví se vyrábějí produkty s dlouhým životním cyklem a bylo by nerozumné a nesprávné teď zasahovat do toho. Um, jsou studie, které tvrdí, že bychom mohli být ti žádostivější. Na druhé straně máme i odborné posudky, které hovoří o tom, že už tento cíl je příliš ambiciozní. Takže není nutně prokazatelné, že bychom mohli tento cíl lehce zpřísnit. Myslím si, že bychom spíš uh, měli eh, si uh, učit to, že komise nám má potvrdit, že je to reálné docílení, je to proveditelné, tedy to be confirmed. A ona to potvrdila a pro mě je tam jediná věc základní. Hovoříme o novém testovacím cyklu i u e, osobních vozitel. A já jako akademik řeknu, že je to eh, matematická spíše nebo technická otázka, nikoli politická. Nejdříve musíme opravdu završit ten testovací cyklus, než si budeme eh, hovořit o tom, jaké cíle v oblasti CO2, protože musíme tady mít matematickou rovnici a eh, pak můžeme tu rovnici úplně změnit, ale pokud tak učiníme, tak to bude mít bezprostřední vliv na Ehm, celý vozový park. A proto je pro mě jasné, že když hovoříme o určitém datu, kdy by to komise mohla znovu otevřít, tak eh, pro mě je to až po završení toho testovacího cyklu a to by měla být čistě otázka technického rázu, nikoli technická. U osobních vozidel počítáme se superkredity a důvodem je, že na různých úrovních máme i u členských států cíle pro alternativní energetické zdroje a dá se počítat i po roce 2020 s tím, nebo dá se předvídat, jaké nové pohonné systémy přijdou na trh a tak dále. A tam je rozumné klást už nějaké cíle na toto období. Takže když hovoříme o té lepší regulatorní úpravě, tak eh, u těch osobních vozidel eh, to jde a eh, u těch lehkých užitkových vozidel je to představitelné, protože tam je srovnatelná technologie, a právě v městském prostředí, kde se jezdí a kde hovoříme o elektromobilitě, takže tam případné pobídky jsou opravdu smysluplné. A nakonec, pokud se to povolí e, u osobních vozitel, tak u těch užitkových by to mělo být rovněž dispozici, případně to vyškrtnout všechno. E, podali jsme poznající návrhy, nevidím ale, proč bychom se měli neshodnout na konci. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan kolega Tošenovský. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně, za slovo. E, já bych chtěl velmi ocenit jako stínový zpravodaj za ICR e velmi ocenit eh, práci pana kolegy zpravodaje, protože si myslím, že pojal to velmi uvážlivě a s velkým rozumem, protože musíme si uvědomit, že skutečně lehká užitková vozidla mají přímý vliv na konkurenceschopnost hlavně malých středních firm. Eh, veškeré, eh, veškerý silný ekonomický náraz může Eh, velmi znejistit celý ten, celou, celou tuto oblast, nejen tedy automobilového průmyslu, ale samozřejmě i eh, podnikatelskou a právě toho malého středního podnikání, kde se velmi často eh, o něm bavíme, jak mu pomoci a jak zvýšit jeho aktivitu. Považuji také za krajní hranici v této chvíli, v této chvíli poznání těch 147 gramů, které jsou uvedeny a eh, nemyslím si, že by bylo rozumné teď ještě více, ještě více tlačit na snížení, protože by se to skutečně odrazilo v těch všech eh, to, co říkali mý kolegové přede mnou. Souhlasím i s, s testovacími cykly, tak aby byly zachovány, protože v současné době neznáme ještě, nemáme ještě dostatek dat, jak, nakolik se projevuje vliv eh, řidičů a to, co budeme se bavit i u Eh, u normálních, eh, normálního automobilového průmyslu. Superkredity považuji také za rozumné, protože motivují někam. My přece nemůžeme určovat, která technologie eh, bude mít přednost tam, kam se bude ubírat. Na druhé straně superkredity nám dávají možnost bonifikace určitého dalšího vývoje. Stejně tak souhlasím s určitou stabilizací do roku 2020, no 2020 protože budeme také za tu dobu vědět eh, lépe, kam technologie eh, postoupily a jak v této věci eh, právě v lehkých užitkových vozidlech postupuje vývoj. Čili já velmi oceňuji právě tento velmi uvážlivý a velmi rozumný přístup v té složité ekonomické situaci, ve které Evropa, kterou Evropa prochází a myslím si, že bychom měli takovýto přístup eh, velmi vítat. Těším se na spolupráci a velmi podporuji tento přístup pana kolegy Pipera. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji kolegovi Tošenovskému a slovo má pan Prody, prosím. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Bohužel kolegyně van Brandt která je stínovou zpravodajkou pro naši frakci, uvízla někde ve vlaku v okolí Bruselu a nedorazí sem do sálu včas. A proto mě poprosila, abych vystoupil jejím jménem. Stručně vám řeknu, co kolegyně van Brent navrhuje a řeknu také, že podporuje cíl pro rok 2025 a sice, že by se zachovaly stávající cíle do roku 2020 a 147 gramů na kilometr. I ona podporuje revizi testovacího cyklu, test cycle, a také super kredity. Takže já si myslím, a to je teď mé osobní stanovisko, že tento dokument je celkově velkou výzvou a může posloužit také k tomu, aby přispěl k přijetí limitu pro hybridní vozidla užitková hybridní vozidla, která už se vyrábějí a mohlo by se to i v tomto případě uplatnit, protože ve většině případů se jedná o vozidla, která mají rozvážet zboží v městských oblastech a právě z tohoto vývoje by mohla tato vozidla čerpat. Děkuji. Děkuji kolegovi Prodymu a slovo má kolega Vidal Quadres. Děkuji, paní předsedkyně. Je dobře známo, že doprava představuje jednu pětinu celkových emisí v Evropské unii. Především silniční doprava představuje 70 této pětiny. Tento návrh komise tedy musíme uvítat, protože se vztahuje k jednomu z největších problémů a cílů naší energetické politiky do roku 2020. Komise potvrzuje, že cíl pro rok 2020 eh, ve výši 147 gramů na kilometr je proveditelný. A s tímto poznáním bychom teď měli udělat vše, co bude v našich silách, abychom podpořili průmysl v této přechodné fázi. Návrh zprávy pana Pípra, která je poměrně vyvážená, správně uznává, že cíle, které byly stanoveny v roce 2011 pro rok 2020, jsou už poměrně ambiciozní a neměly by být měněny. Neustále přepracovávání cílů vyvolává nejistotu a nedůvěru a chaos v odvětví průmyslu, poškozuje naši konkurenceschopnost na světové úrovni a brzdí inovace. Pokud jde o stanovení dalších cílů po roce 2020, tak i tam souhlasím s panem Píperem v tom, že je rozumné počkat na nové postupy harmonizované postupy pro užitková vozidla, až budou dokončeny a teprve potom můžeme definovat cíle. A konečně vítám komentář pana Pípera ohledně malých a středních podniků a jejich využívání těchto lehkých užitkových vozidel pro svou práci. Když budou muset výrobci dodržovat tato nová pravidla, tak to povede ke zvýšení cen asi o 10 A my bychom se neměli snažit v této chvíli brzdit náš průmysl v této době krize. Děkuji. A slovo má pan Děrek. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Děkuji, paní předsedkyně. Emise CO2 jsou v případě vozidel velice dobrým způsobem měření eh, spotřeby paliva a výkonnosti vozidel. Vůbec bych ani do toho klima nezatahoval. Ale u emisí CO2 je se musí propočítávat průběžným způsobem. Nikoli pouze v průběhu provozu vozidla, ale rovněž ve výrobě, v, při montáži i demontáži. V světové konkurenci je lídrem Japonsko. Evropa, jak vidíme, má velice mizernou stimulaci pro inovace, o čem svědčí skutečnost, že eh, firma Fiat z politických nikoli eh, technických důvodů převedla výrobu z Polska do Itálie a tím spotřebovala prostředky, které by jinak mohla využívat na inovace. nové motory, e, nové karoserie, paliva, e, pneumatiky, vše to je zastaralé, protože je to vše pouze někde ve skříních výrobců. Evropa i svět e, čekají, až nastane revoluce v této oblasti. Musíme návrh komise stoprocentně podpořit a superkredit rozhodně rovněž patří k pobídkám, které stojí za to. Děkuji. Děkuji, pan kolega Royal. Paní předsedkyně, kolegyně, kolegové, mně připadá, že vše, co zde zaznělo, je stoprocentně správné. Totiž, že musíme velice pečlivě právě náš výbor pro průmysl velice pečlivě odpovědět na otázku, jakým způsobem chceme zajistit, aby i Evropa i do budoucna stále ještě byla tou vůči silou v odvětví průmyslu a zároveň chránila životní prostředí. Musíme být moudří, musíme jednat rozvážně a vždy ve správném momentě. Pokud by někdo po roce nebo dokonce každý půl rok měnil určité nastavené parametry, tak to moudré ani rozvážné není, protože to nenabízí spolehlivost a e, ani to nenabízí eh, průmyslovým odvětvím žádnou spolehlivou jistotu. Já bych si přál, aby to nebylo jenom čím, o čem se tady bavíme, abychom e, to dali i do usnesení, abychom o tom rozhodli, abychom už s konečnou platností zastavili ty neustále změny, to, jak se neustále znejišťuje evropský průmysl. My si to uvědomujeme a doufám, že to dojde i komisi, že jim to dáme jasně najevo. E, zvět po věcné stránce, to už nebudu opakovat, to je samozřejmě správné. Nejdříve musíme samozřejmě vyčkat, musíme podpořit um, ty inovativní podniky. A druhá věc, nikdy nepochopím, jak někoho může napadnout, aby inovace a technické změny, které jsou ve prospěch vývoje a klimatu, jak se to může někomu nepřičítat k dobru. Někdo se snaží být pokrokový když ho odměníme, tak bude jednat ještě rychleji. E, proč se pouze nějakým formálním způsobem jenom o tom pořád bavíme? Vše je správné, už do toho nezasahujme dále. Děkuji, slovo má pan kolega Menin. Henen. Děkuji, paní předsedkyně. O čem teď přesně mluvíme? Pouze o technických normách? Nebo o zdraví evropských občanů. Protože nikdo nespochybňuje to, že CO2 je škodlivé pro člověka. A naším úkolem jako zákonodárců je nutné je tedy neustále pracovat na tom, abychom snižovali emise CO2 a chránili tak evropské občany. Zároveň samozřejmě průmysl není nějakým strojem, který se každodenně přizpůsobuje. Potřebuje dlouhodobou a střednědobou vizi, aby mohl směrovat eh, svou produkci. O čem to tedy hovoříme? Říká se nám, že bude dražší udělat eh, významné testy a vůbec eh, se nehovoří o tom, co ta finanční rakovina stojí průmysl. Když se podíváme na to, kolik stojí všechny ty pokusy o zlepšení zdraví lidí, když se podíváme na to, eh, co průmysl spotřebovává, co do toho vkládají banky, tak vidíme, že se to nedá porovnat, protože investice do bezpečnosti a do zdraví jsou opravdu stokrát nižší než to, co se vybírá od průmyslu. Takže my jsme nakloněni tomu, aby ty texty byly odhlasovány, aby byly definovány principy, aby byly stanoveny kvóty, ale pro dnešek a pro zítřek, tak aby evropský průmysl byl ještě více konkurenceschopný, protože je nepopiratelné, že svět se ubírá tím směrem, aby průmyslová aktivita znečišťovala méně v budoucnu a každý princip, opatrnostní, obezřetnostní princip, který Evropa přijme, bude výhodou oproti ostatním. Je také důležité pochopit, že pokud chceme snižovat emise CO2, musíme k tomu mít eh, jednotlivý, nebo tedy jednotný přístup a nesmíme se zaměřovat eh, pouze na eh, jednu věc. Máme pořád více kamionů na silnicích a jak říkal kolega, je to 70% emisí CO2 v Evropě. Takže potřebujeme plán, který bude definovat ochranu občanů na jedné straně a na druhé straně dá průmyslu možnost, jak na to reagovat, ale nesmíme si říkat, že prostě by to stálo moc peněz, ale když si srovnáme, kolik se banky vybírají od podniku a kolik se věnuje na zdraví, zdraví tak tam opravdu není možné žádné srovnání. Děkuji, pan kolega Lange. Děkuji. Milí kolegové, kolegyně, já jsem přesvědčen, že pokud eh, u inovačního cyklu lehkých užitkových vozidel začneme uvažovat eh, o tom, jak to vypadá, tak u toho cíle 147 gramů na rok 2020 nebudeme nic měnit. Na tom bychom se všichni měli shodnout. Tady podporuji zpravodaj. Cíl, který byl dohodnut před několika lety, by měl být pouze potvrzen, už by se s ním dále nemělo hýbat. Je to důležité i z pohledu stability inovačních cyklů výrobců ale mám pár připomínek k těm superkreditů a rovněž vůči e, té cestě po roce 2020. Nejdříve přiznávám, že započítávání inovačních postupů musí být dokonce i zlepšeno ti nadprůměrně musí být lépe odměněni. U osobních vozitel máme takzvané ekoinovace a je skandální, že pouze jedna jediná ekoinovace byla opravdu registrována i povolená komisi. To je nepřípustné, musí to být jednodušší, abychom dosáhli vícero nových kreativních nápadů, které budou příslušným způsobem započítány. I zde, pane Pípre, ty superkredity. I zde musíme se ještě lépe soustředit na ty pobídky, na to, co bude motivovat výrobce. Ty superkredity tedy posílit. Nevím, zda e, těch 100 tisíc vozidel u těch relativně malých objemů je správný. Tady bych ještě se rád s vámi o tom trochu pobavil a právě bychom ještě měli zvýhodnit inovační postupy. A další věc. Je jasné, že i po roce 2020 se bude vše dále vyvíjet. Takže my musíme jasně už určitou představu nastínit, jak to bude vypadat. Samozřejmě, že nemá cenu přicházet s konkrétními čísly, protože to by byla spekulace, ale na druhé straně se domnívám, že bychom jasně měli vytýčit cestu Jedna otázka pro diskusi je, zda bychom měli pak mít úplně nový zkušební cyklus, o tom se bavíme do nekonečna. Tady bychom jasně měli říct, že do roku 2015 rozhodně nebude eh, k dispozici nový zkušební cyklus, nový testování, tak eh, budeme spoláhat na to dosavadní protože jinak znovu upadneme do nejistoty. Ale na druhé straně musíme eh, to, co se bude dále dít po roce 2020, přece jen trochu upřesnit. Děkuji. Děkuji. A nyní vrátím slovo zpravodaj Píperovi. A potom budeme mít také další reakce po zprávě paní Hall. Prosím. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Děkuji, opravdu převážné většině mohu pouze poděkovat, srdečně poděkovat zpravodajům a ty kritické záležitosti ze strany socialistů a demokratů a částečně ze strany zelených. No, tady se pokusím se tomu trochu věnovat. Slova pana Lange, že možná těch 100 tisíc kusů je trochu vysoká hranice. Určitě to ještě můžeme zvážit. A pak ty postupy, zda tam najdeme kompromis. Já si myslím, že ten můj návrh je rozhodně správným základem pro další vyjednávání, jinak se budu těšit na další jednání. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji, děkuji kolegovi Píperovi. Chtěla jsem jen připomenout, že datum pro předkládání pozměňovacích návrhů je 30. leden v poledne. Projednání pozměňovacích návrhů proběhne 21. února a na výboru ITRE se bude hlasovat 19. března. A teď eh, přistoupíme ke zprávě kolegyně Hall, které tímto dávám slovo na pět minut. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Bylo zajímavé poslechnout si konec debaty o emisích CO2 u nákladních vozidel, protože my se zabýváme podobnými věcmi, ale za trošku jiných okolností u osobních vozidel. Už jsme to slyšeli i ve vztahu k užitkovým vozidlům. Já myslím, že hlavní je celkově si uvědomit, nakolik auta přispívají k emisím CO2. Je to asi osmina emisí EU. A samozřejmě, pokud budeme pokračovat jako dřív, tak to bude narůstat. Pokud budeme účinně využívat paliva ve vozidlech na druhou stranu, ušetříme spotřebitelům i podnikům hodně peněz a zároveň se ochráníme před problémem, který souvisí s tím, že dovoz ropy je dosti Eh, zranitelný, jsou tam velké výkyvy. Představuje to 27 miliard v období 2020-2025 a 36 miliard do roku 2030 pro ekonomiku Evropské unie, pokud zavedeme tato úsporná opatření u automobilů. Takže první věc, kterou bych chtěla zmínit, je to, že je to dobrá zpráva. Protože nařízení z roku 2009 funguje, emise z osobních automobilů klesají rychleji od vstupu tohoto nařízení v platnost, mnohem rychleji než dřív. A v angličtině říkáme, že když něco není rozbité, tak se to nemá spravovat. A to byl v podstatě ten základní princip, kterým jsem se řídila, když jsem připravovala tuto zprávu, protože si myslím, že musíme být opatrní, že do toho nařízení z roku 2009 mm, bychom neměli tolik zasahovat, neměli bychom příliš zasahovat do těch cílů pro rok 2020, protože to už se blíží a měli bychom se spíš podívat na období po roce 2020, protože právě teď můžeme začít uvažovat o tom, jak to bude vypadat dál po roce 2020. A měli bychom být obezřetní. Neměli bychom se snažit příliš mnoho měnit z toho, co nám komise navrhuje do roku 2020. Takže nejprve otázka cíle do roku 2025. Říká se, že bychom neměli vůbec ani diskutovat, ani přemýšlet o těchto cílech, dokud nebudeme mít zprávu NICEF. Jistě není, nepostupuje to moc rychle, mohlo by to být 2017 nebo 2018, nebo dokonce později, to by nám skutečně způsobilo problém, protože já myslím, že v průběhu let jsme od tohoto odvětví všichni slyšeli, že potřebují spoustu času, potřebují opravdu dost času, aby se dokázali přizpůsobit novým opatřením na úrovni EU. A proto si myslím, že by bylo dobré, kdybychom teď naznačili, jakým směrem se chceme ubírat. Tento sektor chápe, že jde o to, abychom neustále posilovali úspory u automobilů a když řekneme teď, že do roku 2025 chceme určitý cíl, samozřejmě ten cíl není až tak e, náročný, je celá řada analýz, které navrhují mnohem víc, my navrhujeme něco, co je proveditelné. Znamená to jenom 10 lehkých vozidel nebo větší eh, poměr hybridních vozidel. Náklady by podle poslední zprávy byly asi 600 eur na vozidlo. A v porovnání s tím současným cílem to není moc. Samozřejmě, když si vezmeme celý životní cyklus vozidel, pro spotřebitele to znamená úsporu. Vzhledem k tomu, kolik paliva si nemusí koupit. Takže já bych navrhovala, že teď začneme mluvit o těch cílech do roku 2025. A druhá věc, která představuje změnu, kterou já navrhuji v porovnání s návrhem komise, se týká superkreditů. Já nenavrhuji, že bychom měnili to, co komise uvádí do, pro období do roku 2020. Z těch důvodů, které jsem uváděla, si myslím, že bychom do toho neměli zasahovat a ten návrh komise je dobrý. Ale se superkredity se pojí určité obavy v souvislosti s tím, jak jsou nastavené. Všichni chápeme, že výrobci potřebují nějakou pobídku. Přejít eh, k tím těm ultra spořivým eh, vozidlům není jednoduché. Jenomže ono se to nedotýká jenom výrobců. Znamená to, že máme neustále se pohyb, nemáme pohyblivý cíl. Protože když řekneme, že třeba jedno elektrické vozidlo se počítá za dvě jiná vozidla a tak dále, nakonec se stane, že budeme ten cíl v praxi snižovat. Američané také mají pobídky pro tato vozidla, ale mají jiný systém, jakýsi flexibilní mandát, tak tomu říkají. Stanoví si cíl pro všechny výrobce a když ten cíl překročí, tak se sníží jejich celkový emisní cíl. Takže je tam určitá pobídka. Když cíl nesplní, tak to musí dělat víc s tradičními vozidly, u tradičních vozidel. A od roku 2020 bychom něco takového měli dělat i my, místo superkreditů. To navrhuji já, dávám to na stůl, protože kolem superkreditů probíhá celá řada diskuzí, je to hodně kontroverzní a já si myslím, že po roce 2020 bychom měli mít něco nového. Změnila bych testovací cykly. Já myslím, že s tím je velký problém. Mí voliči teď nedůvěřují testovacímu cyklu, protože se v tom v podstatě neodrážejí skutečné podmínky pro řízení. A jak říkám, ten proces Unice je pomalý, takže myslím, že komise potřebuje něco dřív. Zvlášť se musíme zamyslet nad tím, jak by ten testovací cyklus lépe odpovídal skutečným reálným podmínkám pro řízení vozidel a jak to ověřit? Protože pokud se to nebude pořádně odrážet v testovacím cyklu, musí to posoudit nezávislý hodnotitel. A ještě poslední věc. To, jak teď ty emise pověřujeme, poměřujeme, odpovídá hmotě. Komise mluví také o stopě a tak dále. Když máte šest dětí, tak potřebujete vozidlo určité velikosti. Když máte liže, tak se vám musí vejít do kufru. praxi v podstatě lidé, když kupují auto, zvažují velikost vozidla. Já neříkám, že bychom to měli dělat hned, ale myslím, že od roku 2020 bychom měli přejít na tu stopu a měli bychom dát výrobcům možnost udělat to už teď. Děkuji. Děkuji kolegyně Hall. A slovo má kolega Bremt, prosím. Ehm, er ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Já se omlouvám, měla jsem tady být už na předchozí bod. Ale e, studené počasí trošičku zkomplikovalo dopravu v Belgii. Já jezdím veřejnou dopravou. Jezdím vlakem a tramvají. Člověk musí být důsledný v tom, co dělá. Paní předsedkyně, toto je velice důležité téma. Bude to mít velký dopad na průmysl. Zvlášť na automobilový průmysl. V naší zemi jsme s tím měli velké problémy. Někdy se spochybně implementace těchto cílů, ale opak je pravdou. Musíme dát průmyslu něco, z čeho budou moci vycházet. Musí vědět, co je čeká. A já myslím, že musíme být ambiciozní a musíme požadovat, aby byl i průmysl ambiciozní. Co to znamená ve vztahu k tomuto tématu? Za prvé, ten cíl, který si stanovíme pro auta, který jsme si stanovili v roce 2007, musíme dodržet. A to zajistí kontinuitu pro automobilový průmysl, protože oni musí vědět, jaké ty cíle jsou a k čemu směřujeme. zdá se, že pro velkou většinu výrobců to problém není. Mohou těchto cílů do roku 2020 dosáhnout. Nicméně, my si můžeme stavit ještě cíl pro rok 2025 na základě stejné logiky. Podíváme se dál do budoucna, řekneme průmyslu, kam směřujeme. A děláme to bez ohledu na testovací cyklus. Ten se často využívá jako argument. Já si myslím, že už máme dost informací, máme dost vědeckých podkladů abychom si mohli stanovit cíl pro rok 2025. Je to důležité pro stimulaci inovace a také, aby měl tento průmysl jistotu. Já vím, že se hodně mluví o ekodesignu a o všem, co s tím souvisí, co souvisí s, s, také se superkredity. Neměli bychom vylívat eh, dítě i s vanou, nebo s vodou z vaničky. Musíme si ty cíle přizpůsobit. Musíme zajistit, že naplníme cíl, že budeme stimulovat inovaci, ale neměla by to být jakási zadní vrátka pro průmysl, aby dál vyráběli vozidla, která jsou hodně škodlivá, hodně znečišťují. Musíme se zamyslet nad tím, jak využít ekodesign a superkredity tak, abychom dosáhli inovace, místo toho, abychom jejich prostřednictvím obcházeli náš cíl. pokud je o testovací cykly, musíme zajistit, že hodnoty, které v nich využíváme, odpovídají reálným hodnotám. Na tom nás ještě čeká hodně práce a naše skupina bude předkládat pozměňovací návrhy. Děkuji, kolega Žado, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Dnes ráno ve francouzském tisku se hovoří o tom, že by se možná uzavřel jeden závod na výrobu automobilu, tak jak tomu běžně dochází na kontinentu. A vidíme, že zde čelíme situaci, kdy si Evropa klade otázku, zda má nechat výrobcům automobilů možnost, aby sami řídili krizi, která je způsobena nadměrnou kapacitou, poklesem poptávky a mezinárodní konkurencí, anebo zda Evropa uchopí toto téma a přispěje k modernizaci trhu s automobily a samozřejmě k modernizaci výroby. Je pravda, že když v této věci hovoříme s výrobci automobilů, tak všichni téměř bez výjimky kteří jsou tedy združeni v rámci Evropské asociace, nám říkají, pozor, pozor na novou normu, na nové právní předpisy, které by ještě více ohrozily náš průmysl. A je to v podstatě stejná argumentace, kterou používali, když se přijímalo toto nařízení v roce 2007. Takže za této situace máme politickou zodpovědnost. Musíme si uvědomit, zda bychom měli dát evropským výrobcům automobilů svolení k tomu, aby se o to starali všechno, o všechno sami, anebo zda jim pomůžeme k tomu, aby našli řešení. Já jsem samozřejmě nakloněn této druhé možnosti, která je založena na všech hospodářských analýzách, které byly provedeny ohledně toho, jaký pozitivní dopad by mohly, být, mohly mít eh, pobídky k tomu, aby se vyráběla méně znečišťující vozidla. Když se podíváte na všechny ty studie v jednotlivých zemích, tak vidíte, že inovace, pokud jde o motory, budou to tedy výkonnější motory, které budou ale spotřebovávat méně energie, budou spotřebovávat méně paliva a budou mít menší emise CO2. To je přínosné jak pro schopnost inovovat u našich výrobců. Je to tedy dobrá zpráva pro zaměstnanost, je to dobrá zpráva pro evropskou obchodní bilanci, především pokud jde o dovoz paliv a je to také dobrá zpráva pro náš vývoz, protože budeme vyvážet modernější vozidla, která si najdou své kupce i ve vznikajících, rozvíjejících se ekonomikách. Zatím tedy vyvážíme spíše eh, lepší vozidla pro dražší, tedy tedy dražší vozidla pro eh, bohatší klientelu v těchto rozvíjící, rozvíjících se ekonomikách a ponecháváme stranou tedy velkou část eh, potenciálních kupců. My tedy podporujeme ty cíle pro rok 2020. Potom tedy také zrušení superkreditů a samozřejmě revizi testů, pokud jde o úrovně emisí, protože vidíme, že to vše bohužel přispívá k tomu, že spíše zachováváme status quo, než abychom k tomu přistupovali s ambicemi. Děkuji, slovo má pan Tošenovský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já, eh, protože už vlastně eh, předcházející bod byl, eh, měl podobná témata, ale tady přece jen vstupujeme do jiné, zase jiné oblasti a souhlasím s panem kolegem Žadotem, že, že to velmi těžká, eh, těžké rozhodování, jestli eh, být úředně více ambiciozní, více nasazovat tu hladinu a linku ještě přísněji, anebo nebo víc dát prostoru trhu i tomu, že lidé hledají hledají automobily, které méně spotřebovají pohonných hmot, eh, jsou, jsou pro ně vstřícnější a tak dále. To, že automobilový průmysl je pod obrovským tlakem ekonomickým, to víme všichni. A samozřejmě eh, ta debata, eh, zda jejich informace, že se dostávají do, do těžké situace, je z jejich pohledu více taktická nebo méně taktická. Já si myslím, že je důležité v této chvíli zase být velmi uvážlivý a e, nenechat se zlákat tou administrativní motivací. Já souhlasím s paní e, zpravodajkou v tom, že do roku 20 bychom neměli e, hýbat se stanoveným cílem, tak abychom nepřinesli ještě více nejistoty do celého segmentu, protože v automobilovém průmyslu se zbíhá mnoho jiných aktivit, jiného průmyslu, nejenom přímo to, toho, těch automobil, automobilek jako takových, ale na něm spolupracuje mnoho a mnoho dalších, eh, dalších eh, aktivit, ekonomických aktivit. Proto já bych skutečně byl velmi obezřetný stanovovat již nyní eh, nové cíle po roce 2020. Diskutovat o nich můžeme, diskuze určitě Eh, je velmi rozumná a sbírat data, jak se celý, eh, celá, celá tato oblast rozvíjí. To, že mnohé automobilky eh, jsou před uzavřením, je faktem, protože na ně doléhá nejenom ten tlak, tlak ekonomický, to, co zažívá Evropa, ale na druhé straně i ta, to, jak rychle zvládat inovační cykly. Stejně tak si myslím, že superkredity mají sloužit k tomu, aby motivovali pro hledání nových technologií a já bych byl pro zachování superkreditu, protože jenom tak eh, administrativně určit, že se bude směr vyvíjet elektromobilů, plynových eh, agregátů nebo možná nových technologií, které se objeví, bych skutečně měl velmi značnou obavu do toho vstupovat administrativně. Proto eh, za naši frakci eh, bych budu vždy zastávat tento stanovisko, abychom příliš nese, nesnažili ubírat velkými ambicemi a tlačit eh, automobilový průmysl ještě do větších, větší nejistoty. Tady je potřeba zastabilizovat a vědět, jak se bude dál tato oblast vyvíjet po roce 2020. Takže naší, naší snahou bude dodržet limity a emisní limity, které jsou dány a nejít do nějakých větších dramatických tlaků na automobilový průmysl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. A slovo má pan kolega Píper, prosím. Děkuji. Učující bylo, co nám řekli zelení. Právní úprava, regulace, co nejrychleji kopředu. No, musíme přece i zvážit, jak chceme dále být v Evropě výkonní. Ale když budeme i absolutními lídry, ale nikdo nepůjde v závěsu za námi, tak se ocitneme na ostrově. Proto musíme hlídat, aby i naše auta byla globálně konkurenceschopná. A to, co nám říkají zelení, případně socialisté, by nám nepomohlo. Paní Wolf, já vám děkuji. Eh, a tady musím říct, že eh, pan Březina bohužel tady nemůže být, ale zapsal mi nám, nám tady pár bodů Eh, osobních v podstatě postřehů a já Paní Hall, já vám děkuji, že nás podporujete u těch 95 gramů do roku 2020, ale pak tady máte, já tady cituji pana Březinu, že do roku 2025 by se mělo sestoupit na 70 gramů. To je příliš brzy. A pokud máte starost o rodiny, které si musí koupit velké vozidla a utřeme si tedy slzu, a ještě se tam musí vejít i ty lyže. Já se spíš bojím o rodiny, které si pak nebudou schopny vůbec žádné auto dovolit. Tam přece nejde o to, že si někdo pojede na lyžovačku s mnoha dětmi. Máme přece rodiny, které rovněž mají děti, ale ty výdělky tam nejsou, takže si musí koupit víceméně jakékoliv auto a najednou ta auta budou už mimo, mimo jejich rozpočet. A to přece nechceme. Takže my nejsme proto, abychom už určovali eh, těch 70 gramů na kilometr pro rok 2005. Potřebujeme mnohem více informací. Nejdříve v roce 2017 by se to dalo naformulovat, ale i tam ještě budeme muset nejdříve si přeči, přečíst eh, na ty výsledky těch studií, například eh, toho harmonizovaného zkušebního cyklu VLTP a tak dále. Nové inovace, superkredity, ano, to je dobrý nápad, chceme ty pobídky, myslíme si, že by e, ty superkredity měly zůstat po roce 2020. To, co tady popisujete, to flexibilní mandát, to už se nezdá až tak eh, přínosné. Tam ještě budeme muset jednat o kompromisech, další kompromisech. Děkuji, pane Pípere. Slovo má pan Lange, prosím. Děkuji. Pane Pípre, evropská e, právní úprava ohledně co vás píše posílila Evropu v celosvětovém měřítku. Když se podíváme na obrat evropských výrobců v celosvětovém měřítku, tak si nemůžeme stěžovat, e, co se týče jejich popularity. A nyní k této právní úpravě pár připomínek na okraj. Ani zde nemůžeme neustále čekat na ten ominózní světový harmonizovaný zkušební cyklus. To už přece se táhne desítky let. A má to co dočinění i s otázkami konkurenceschopnosti, totiž zda s tímto cyklem budou souhlasit američané či ne. Ale i zde bych chtěl předeslat, že vyhlídky na období po roce 2020. No, 2015 pokud se nic nedostaví, tak zůstaneme u toho starého dosavadního cyklu. A pokud si to takhle neučíme, tak se to bude táhnout do nekonečna. U těch eh, užitkových vozitel taky neustále se točíme v kruhu ty diskuse, se táhnout, zda ten nový zkušební cyklus nastane či ne. I zde už si musíme jasně určit a nadefinovat, jak budeme postupovat po roce 2020. Ano, dlouhodobá vyhlídka je v Bílé knize do roku 2050, ale v mezidobí si myslím, že by přece jenom bychom už měli být schopni popsat konkrétní kroky. A teď k těm superkreditům. Pane Pípre, já nevím, zda se to musí opravdu vždy provázat s objemem výroby. Malý výrobce, který přichází s malým počtem kusů, to pak bude mít snažší. Otázka, zda bychom se měli shodnout například na počtu prodaných kusů, než spíš na počtu vyrobeného objemu. A pak ekon inovace. Ehm, to už jsme hovořili o tom, že by to mělo být i u lehkých užitkových vozidel ten postup musí být rozhodně zjednodušený, aby se to dostávalo rychleji na trh. A já jsem se tázal i komise, proč v uplynulých letech povolí pouze jedinou ekoinovaci a komise slíbila, že přijde se zjednodušeným postupem a já doufám, že k tomu to jde. V opačném případě bychom to tady museli i zohlednit v této legislativě. Takže jasná pravidla pro superkredity, jasná pravidla pro kroky po roce 2020. Děkuji. Děkuji. A slovo má pan Langen. Vielen Dank. Eh. Děkuji. Já bych se ještě ohlédl zpět na rok 2008. To jsem byl zpravodaj u toho prvního kompromisu. To byl ten první dlouhodobý cíl 95 programu. A tehdy se říkalo, že to je natolik stížádostivé, že to povede k velkým eh, přesunům na trhu, um, um, k úžasným událostem. A pak ještě ale zelení eh, s pomocí Greenpeaceu to prosadili a ukázalo se, že opravdu to vedlo k inovacím. Ten kolega, náš kolega Lange tady nebyl, ale nakonec mi to musel potvrdit. Já mám pět připomínek zostření, se kterým přichází komise. To je čistě průmyslově politická záležitost. Nemá to vůbec nic, co dělat eh, s úsporami CO2, protože ty programy a to obchodování povolenkami, to se vše řídí i letecká doprava mezinárodními smlouvami a to vše selhalo vlastně v rámci EU. Za druhé, skutečnost, že dosavadní eh, návrhy byly tak úspěšné, to bylo, že díky tomu, že jsme skombinovali technologické inovace, ekologické pobídky a udržitelné dlouhodobě stanovené cíle. A kdybychom nyní, a tady je otázka, nový dlouhodobý cíl, ještě kromě toho už ctí žádostivého cíle těch 95 gramů, se kterým přichází komise a což paní Hall ještě zostřila, tak tím um, zamícháme kaši nikoli pouze tomu odvětví, ale najednou si říkáme, že my jsme schopni inženýrům a technikům předepisovat, co je možné. Do roku 2020 nemůže být nově e, schváleno žádné vozidlo, které průměru eh, na 100 kilometrů nemůže spálit více než 2 litry paliva, to se můžou všichni prostě rozloučit, můžou vystoupit z toho vlaku, protože to je absolutně nereálné. A když tady někdo říká, že má někdo příliš velké auto, nebo dlouhodobě se to vyplácí spotřebiteli, ale to se nedostaví, když to přeženeme v tom stanovování těch cílů. A proto u toho návrhu paní Hall, která už byla toho názoru v roce 2008, co tady teď píše, čili ta uhlíková stopa, eh, ti žádostivé cíle, už tehdy se hovořilo o 75 gramech, eh, testovací cyklus a z pohledu eh, té křivky, a tak dále. Tehdy jsme našli jiný kompromis. A nyní neexistuje vůbec žádný důvod z pohledu toho, jak si krásně radí automobilové větví z pohledu současného nařízení um, něco na tom měnit. Ani nechápu komisi jednak mluví o tom, že chce podporovat průmysl a druhým způsobem jim podráží nohy. A to, že tady slyšíme, jak všichni pláčou, že to budou muset zavřít, že chtějí subvence, dotace a my jim tady zároveň klademe takové nereálné cíle, to prostě se spolu vůbec do sebe nezapadá, to se nehodí. A jinak souhlasím s kolegou Píprem a ostatními, když říkají, že musíme postupovat velice obezřetně. A když si chceme stanovovat dlouhodobý cíl, tak to nemůže být hned, pět let potom stávajícím. To by mohlo být 15 let. Tady můžeme fantazírovat 75 gramů například v roce 2035. To by bylo reálné, ale ne 70 v roce 2020. Děkuji. Vidal Quadras. Děkuji, slovo má kolega Vidal Quadres, prosím. Thank you. Děkuji, paní předsedkyně. Návrh komise na pozměnění nařízení, aby se definovaly postupy na snižování emisí CO2 u osobních automobilů, je velmi podobný tomu, co se popisuje v předcházející zprávě. Takže je zde celá řada prvků, které jsou společné. A aby se zvýšila efektivita diskuse, tak bych navrhl výboru sekretariátu ITRE, nebo tedy sekretariátu výboru ITRE, pokud budou koordinátoři souhlasit, tak aby v budoucnosti u těchto dvou nařízení probíhala diskuse společná, abychom o nich mohli diskutovat společně, protože jsou to v podstatě stejné věci. Mohli bychom je prostě združit pod jeden bod na pořadu jednání, ale to je samozřejmě jenom návrh. Pokud jde o stanovisko paní Hall, tak eh, ona zde upozorňuje na jednu důležitou věc, a sice, že komise by měla pracovat eh, s členskými státy a regiony, aby stimulovala výrobu vozidel s velmi nízkými, s ultranízkými emisemi. Je třeba poděkovat Fioně Hall také za to, že nás upozornila na nesrovnalosti tom, jak jsou emise vypočítávány a skutečnými emisemi, protože je zde rozdíl. My všichni víme, že je třeba mít eh, přesnou metodu výpočtu, aby zde nebyly tyto nesrovnalosti, ale podle mého názoru bychom měli počkat na ty harmonizované postupy pro testy lehkých vozidel, protože se nezdá rozumné používat nový systém, nebo tedy jeden systém teď, druhý po roce 2015 a třetí systém poté, co vstoupí v platnost eh, harmonizované testovací postupy pro lehká vozidla. Takže nebylo by dobré měnit to po každé. Měli bychom usilovat o určitou stabilitu. Ani si nemyslím, že by bylo potřebné stanovit si cíl pro rok 2025 v tomto návrhu. Teď potvrzujeme cíl pro rok 2020 a já si myslím, že bychom se neměli pokoušet stanovit cíl pro rok 2025 v této chvíli. Aniž tedy zjistíme, jakým způsobem se vyvíjí ten proces eh, snahy dosažení cílu pro rok 2020. Už máme tedy ambiciozní cíl a myslím si, že by bylo dobré zaměřit úsilí na dosažení tohoto cíle a debatu o nových cílech ponechat na chvíli, až budeme mít přesnější představu o tom, jak se tedy mají vypočítávat emise. Takže ponechme těm věcem svůj čas, Fiona. Děkuji, slovo má pan kolega Kramer, prosím. Vielen Dank. Děkuji. Děkuji rovněž Fioně za to stanovisko. Pokud na to pohlížím správně, tak se bavíme hlavně o tom, co se bude dít po roce 2020. Já jsem rád, že těch 95 gramů je potvrzen do roku 2020. Já bych rád přispěl jedním argumentem, že um, um, v této místnosti se hovoří o něčem, co si napsala, že ale Automaticky neexistuje souvislost mezi stižádostivým kladením cílů a úspěchem výrobců a automobilovým trhem. Evropští lídři v oblasti um, výroby aut jsou um, ti výrobci, kteří um, nejen, že budou um, vyrábět úsporná vozidla, ale musí ještě k tomu přispívat i jiní činitele. A pokud si zkusíme srovnat všechny výrobce, ono je to obtížné, ale pokud to zkusíme vše svést na společného jmenovatele, tak vlastně Evropa je tím vůdcem v oblasti stanovování limitu na CO2. I tak už jsme světově nejpřísnější. A pokud se snažíme přicházet s nějakými numery eh, po období po roce 2020, tak to rozhodně nejdříve musí být proveditelné nejméně z pohledu současných technologií. E, máme vlastně téměř stoprocentně spalovací motory v současné době na trhu, ale už existují i výjimky. U CO2 je jasné, že za použití současných technologických postupů, které si může i zákazník dovolit, se nedá ničeho lepšího dosáhnout. Nejdříve bychom museli mít prováděcí studii, možná, že se to dá dosáhnout do roku 2050, možná 60, ale dnes by to byla čistá fantazie něco takového určit. A ještě jeden argument. A já prosím, aby se případně s kolegyní pan Trent o tom pobavila. Nemůžeme v současné době říci, jakým testovacím cyklem budeme měřit tu výkonnost. Pokud ten testovací cyklus bude nový existovat, tak ano, ale pokud ne, tak to musí být ten starý. Prostě nemůžeme určovat cíle a zároveň říci, my nevíme, jakým způsobem vám to změříme. To bychom z toho dělali příliš politickou záležitost. Naše automobilové odvětví potřebuje jistotu. Děkuji. Slovo má komise, která se vyjádří k oběma textům. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji panu Píperovi a paní Hall za oba návrhy. Rád bych se teď vrátil v čase a podíval se nejdřív na ta užitková vozidla. Rád bych se zaměřil na dvě oblasti, především na proces revize a za druhé na superkredity. Myslím si, že pokud jde o revizi, tak komise řekla, že proces revize bude zahájen v roce 2014, aby se stanovil dlouhodobější cíl po roce 2020. A myslím, že je to v souladu s tím, co jsme udělali v minulosti, protože ten cíl 147 gramů v roce, pro rok 2020 byl přijat v roce 2011, abychom dali těm výrobcům čas přizpůsobit výrobní cykly a víme, že u užitkových vozidel jsou ty cykly delší než u osobních automobilů. A když vydáme nové cíle v roce 2014, dáme producentům stejnou jistotu, po které mnozí řečníci dnes volali. A to je důležité, protože máme globální průmysl, který konkuruje ostatním na světových trzích. Několik lidí také hovořilo o cestovní mapě nebo o té bílé knize pro dopravu a ano, je to pravda. Stanovují se zde ambiciozní cíle pro snižování CO2, nejen v oblasti dopravy, ale v ekonomice vůbec. A máme zde tedy dlouhodobý směr a myslím si, že je dobré, aby automobilový průmysl také věděl, kam dlouhodobě směřuje. Myslím si tedy, že to je rámec, do kterého bychom měli zasadit ty dlouhodobé cíle v budoucnosti superkredity. Myslím si, že musíme začít tím, že si připomeneme, že rok 2017 je 170 gramů na kilometr. V hodnocení dopadu musíme říci, že hodnocení dopadu ukazuje, že u užitkových vozidel bylo dosaženo 181 gramů v roce 2010. Nicméně u těch superkreditů tam pozorujeme oslabení tohoto cíle. Za prvé proto, že ten prach se přesunul z 50 na, průmysl, na průměrných 87 gramů. Potom zde máme multiplikátor v roce 2017 a, a potom jsme umožnili financování v dobách 2017 a 2019 a kromě toho jsme zvedli také ten práh eh, z 25 tisíc na 100 tisíce. Takže to je opravdu veliký počet, takže tím oslabujeme ten eh, cíl 175 gramů, který je podle nás dosažitelný. Když se podíváme na ten dlouhodobý cíl pro rok 2020, tak uznáváme, že je možné, že v, průmysl, v průměru to bude stát 450 euro na vozidlo, na užitkové vozidlo. Nicméně ty superkredity to zase oslabí a podle našich odhadů by to znamenalo, že mezi lety 2020 až 2030 eh, bude emitováno každý rok 2 eh, miliony tun CO2. Členové tohoto výboru teď volají po ambicioznějším cíli pro rok 2020, protože by to ušetřilo peníze. To znamená, že dokonce i malé a střední podniky dnes volají po zpřísnění tohoto cíle. Za druhé bych se rád dotknul něčeho, co je relevantní u obou stanovisek, to znamená jak pro užitková vozidla, tak pro osobní vozidla. A to jsou ty testovací cykly. V současné době máme evropský testovací cyklus. Výrobci jsou na to zvyklí a máme to dnes, tedy to je ten postup, který máme dnes. Ale eh, mnoho let eh, VLT, tedy VLP byl eh, vyvíjen a je to tedy světový proces a já myslím, že letos bude dokončen proces UNICE a budeme mít prováděcí pravidla, aby se to převedlo do evropské legislativy. Připraví je naše generální ředitelství. To znamená, máme tedy období, kdy to tedy vstoupí v platnost, ale je možné začít se tomu věnovat už teď. Myslím, že k, obou, k oběma návrhům jsme řekli, že přizpůsobíme testovací cykly, aby se zajistila harmonizace, nemusíme zacházet daleko. Chceme, aby tyto testy VLPT a další byly harmonizovány. Pokud jde o osobní vozidla, tak se zmíním o těch dlouhodobých cílech. Je pravda, že USA má cíl pro rok 2025, ale ten 70-gramový cíl pro rok 2025 je ambiciozní, to je snižování o 6% ročně, ale je to možné. Nicméně mnozí Výrobci by se museli více zaměřit na produkci hybridních vozidel. Samozřejmě bude to znamenat náklady pro výrobce. Ale byla vážily by to výhody a úspory na provozu těch automobilů. Myslím si, že Hodnocení dopadu jasně ukazuje, jaký názor má komise na superkredity. Samozřejmě je to technologicky neutrální přístup, dává producentům, nebo tedy výrobcům, chuť dosáhnout ambiciozních cílů, pokud jde o prodeje, a také by to zvýšilo úspory v období 2020 až 2030. Nicméně, pokud by zde byly vyšší multiplikátory, než navrhuje komise, tak by to mělo také nižší dopad na úspory. A konečně ta stopa. Dívali jsme se na to ve svém hodnocení dopadu velmi podrobně a uznáváme, že to má výhody, pokud jde o náklady. Nicméně, když bychom dali výrobcům na výběr, tak myslím, že by se to těžko implementovalo v praxi. Nicméně po roce 2020 eh, jsme jasně řekli výrobcům i ostatním, že se to musí zrevidovat, protože musíme pochopit, jak to vlastně celý proces funguje. Potom zde zazněla otázka na ekoinovace. Je pravda, že provádíme práce v této oblasti a na závěr bych rád řekl, že jedna Ekoinovace už byla schválena, další se zpracovává a těšíme se na další. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, omlouváme se, ale bohužel kvůli mně máme velké spoždění. Ponechala jsem všem řečníkům velký prostor, nicméně máme ještě jeden bod na pořadu jednání a potom v 11 hodin máme návštěvu pana ministra. Takže teď má slovo paní Hol Děkuji a děkuji také všem za vaše komentáře. Bylo to velmi užitečné a já jsem potěšena tím, že je zde konsensus v tom, že bychom neměli zasahovat do cílu pro rok 2020 a do té základní struktury. To si myslím, že je dobré. Chci navázat na pár věcí, které zde zazněly. Pokud jde o globální konkurenceschopnost, Souhlasím s panem Langem. Musíme si dát pozor na to, abychom se nedostali do skluzu, protože nedělá to pouze Evropská unie, děje se to všude na světě a my nechceme, aby náš průmysl se dostal do skluzu a nebyl schopen konkurovat ostatním na těchto trzích, protože i ostatní mají ambiciozní požadavky v oblasti snižování CO2. Pokud jde o tu dostupnost, eh, o to, co je možno si dovolit, pane Pípre, ano, ta kupní cena je možná vyšší, ale v průběhu životnosti toho vozu šetříte peníze a malé podniky to poznají na těch dodávkách a spotřebitele na osobních vozech, protože každý den máte velké náklady s provozem toho vozu, protože do něj lejete palivo a to by nám mělo ležet na srdci, protože to jsou peníze, o které přichází místní hospodářství. A když se podíváte na to, kolik ušetříte v průběhu životnosti toho vozu, tak pomáháte malým a středním podnikům, pomáháte spotřebitelům, protože tyto náklady pro ně klesnou. Jak říkal pan Langen, já chci vyjasnit jednu věc. Hovoříme o tom, že to je cíl nebo průměrný cíl pro vůz. Já nikdy jsem neřekla, že každý automobil by měl do roku 2025 dosáhnout 70 gramového cíle. To ne, to je prostě obecný cíl pro výrobce. A děkuji panu Vidal Quadrasovi o tom, co říkal ohledně podpory poptávky. Je to trochu frustrující, protože úvodních ustanoveních nemáme žádný prostor na to, abychom to do toho dokumentu dali, ale myslím si, že je to obrovsky důležité. Co dělají naše místní orgány, co je ten nejlepší postup. Měli jsme opravdu skvělé příklady toho, jak se takto rozjíždějí elektrické vozy, elektromobily a to je věc, na kterou bychom se určitě měli podívat. A poslední věc se týká testovacích cyklů a unice. Já mám problém s tím, že bychom měli pouze čekat. Problém je v tom, že my jsme evropští politici, přijímáme evropská rozhodnutí a nemyslím si, že by bylo dobré, abychom si prostě jen umyli ruce a řekli, že to ponecháme na tento výbor Spojených národů. Je důležité, co děláme na evropské úrovni. Teď máme evropský testovací cyklus, jak říkala komise, a myslím, že máme tu zodpovědnost, že bychom měli zrevidovat a přizpůsobit tento cyklus. A jak říkala komise, oni jsou schopni provést ty potřebné úpravy cyklu UNICE, až se tedy objeví. Já si nemyslím, že bychom si měli jen umít ruce a že bychom potom neměli žádnou kontrolu nad tím, až se to objeví. Protože je naší zodpovědností jako politiku, abychom se k tomu postavili čelem. A jak potom říkal kolega Kramer, tak eh, snižování CO2 se netýká pouze automobilového průmyslu, to je jen součást celkového snižování emisí CO2. Nesmíme obě dvě věci směšovat. Toto nařízení má snižovat se o dvě, pokud jde o emise automobilu a musíme zajistit, aby to dělalo opravdu účinně. Děkuji, připomínám, že do 31. ledna do poledne můžete předkládat pozměňovací návrhy a 19. března budeme hlasovat ve výboru ITRE. Pokud jde o návrh pana Vidal Quadrase, že bychom spojili debatu o obou dvou těchto nařízeních, jediná věc, která potřebujeme, je dohoda mezi oběma zpravodaji, mezi tedy paní kolegyní Hall a panem kolegou Píperem. Teď přistoupíme k dalšímu bodu na pořadu jednání. Já vám ale připomínám, že v 11 hodin přijde irský ministr Pat Rabbit na svou první návštěvu našeho výboru, takže budu opravdu velmi přísná a budu sledovat váš řetničký čas. Omlouvám se, nabrali jsme trochu spoždění, ale teď ho musíme dohnat. Ochrana fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volný pohyb těchto údajů. Slovo má pan kolega Kelly, prosím. Pět minut. Eh, thank you very much, děkuji, paní předsedkyně. Já nebudu potřebovat pět minut. Vím, že čas tlačí, ale obecně řečeno, to nařízení a návrhy se teď dostávají do kritické fáze v diskuzi. A návrhu je 917 celkem. Vyvolalo to velký zájem ve všech politických skupinách. Na úvod bych chtěl jenom říct, co se vlastně děje. V podstatě se v tom odrážejí stejné věci, které zazněly ze strany Markuse Pípra a Fiony Hall. Pokud jde o evropskou konkurenceschopnost mhm, a implementaci toho nařízení, které navrhuje komise. A bohužel jsou tady také návrhy, které se objevují ke zprávě pana Albrechta, ty jsou úplně stejné. Toho si musíme být vědomi. Posouzení dopadů, které jsme provedli před Vánocemi, se v jistém ohledu ignoruje, což je překvapivé, ale já myslím, že zvlášť ve výboru ITRE to musíme zohlednit, protože nakonec je to znepokojivé, když vidíme, že spousta lidí si myslí, že pokud chcete chránit podniky, malé a střední podniky, tak automaticky chráníte spotřebitele. Spotřebitelé a malé a střední podniky jsou jedno a to tež. Když vytváříme pracovní místa v Evropské unii, musíme zohlednit veškerou legislativu, která má dopad na průmysl, zvlášť v Evropě. Bez ohledu na politickou skupinu máme podle mě v tomto výboru, zvlášť v tomto výboru, povinnost pokusit se zohlednit potřeby a obavy průmyslu. Já jsem se to pokusil zohlednit ve svých pozměňovacích návrzích. Nebudu procházet všechny, zmíním jen pár, které jsou podle mě důležité. A pokud neskončím, než uplyne pět minut, tak mě můžete zastavit. Takže na pozměňovací návrh článku 2 upřesňuje, že to nespadá do pole působnosti. Dále definice kontrolora. To je také nutné upřesnit, aby bylo zřejmé, že to stahuje na celý proces. Potom zpracování údajů. O tom jsme mluvili včera. Měli jsme tři schůzky stínových zpravodajů. Jedna se konala včera. To se týkalo kapitoly 1, 2 a části 3. Snažili jsme se dohodnout o 77 pozměňovacích návrzích, ale ještě musí proběhnout velká debata. Zvlášť eh, kontroverzní to bylo u šifrovaných údajů, Pak mám pozměňovací návrhy zvlášť eh, ve vztahu ke správci a provozovateli. To jsou zásadní věci pro podniky. Je také třeba zjednodušit vztah mezi zpracovatelem a dílčím zpracovatelem. A já jsem proto určité věci vypustil, aby to bylo jasnější. Také se musíme být vědomi cloudu, zpracování online. A v tomto ohledu mám také jeden pozměňovací návrh mám nový článek 33. Tam jsou informace o sítích a bezpečnosti, jsou to legitimní informace, to je důležité, to je potřeba zohlednit. Článek 33.1 zavádí výjimku pro malé a střední podniky z posouzení dopadů z pohledu bezpečnosti údajů. A také je tam ta lhůta čtyř let, maximum čtyři roky. Já myslím, že tady tomu musíme přistupovat prakticky a ne idealisticky, protože bychom mohli způsobit velkou škodu, jak už jsem říkal. Článek 34 chceme vypustit, protože chci omezit byrokracii, která se pojí s předchozími konzultacemi. Tím jenom navyšujeme byrokracii a myslíme si, že není nutná v určitých oblastech. Máme určité certifikační mechanismy, článek 39. A pokud je o mezinárodní přenosy dat, to je velká věc, tam mám následující pozměňovací návrhy, jenom je rychle projdu. 42, článek 42, ujasnění vztahu mezi jednotlivými aktéry u mezinárodních převodů. 42.4a, to je důležité. Prodej dat, to je důležitá iniciativa, abychom odměnili na zavedení pečetí, abychom odměnili ty, kdo se chopili iniciativy z hlediska podnikové zprávy. Už nemám moc času, chci zmínit ještě dvě věci. Článek 58, ten chceme vypustit. Článek 60, ten se také vypouští, tam se vypouští úloha komise u toho mechanismu konzistentnosti. Čas vypršel. Děkuji. Děkuji kolegovi. Děkuji vám také za pozornost a slovo má paní kolegyně Tykau. Tři minuty, prosím. Doamna președintă, uh, vreau să mulțumesc domnului Kelly pentru... Děkuji. Děkuji. Ráda bych poděkovala panu Kellymu za jeho spolupráci. Máme už jasný harmonogram stínových zpravodajů. Už jsme měli jednu dvouhodinovou zkůzi stínových zpravodajů, ta byla velmi přínosná a pokud jde o ty pozměňovací návrhy, tak um, my podpoříme všechny pozměňovací návrhy. Jejich cílem je omezit eh, možnost předkládání aktů přenesené pravomoci ze strany komise, především pokud jde o věci spojené s technologickou neutralitou, privacy by design, privacy by default. A kromě toho také žádáme, aby se nařízení uplatňovalo také na evropské instituce, Nechápeme, proč tyto tak přísné normy platí pouze pro podniky, pro malé a střední podniky a proč tyto normy neplatí pro evropské instituce, které také používají osobní údaje. Kromě toho máme také za to, že je důležité, aby se vyjasnily určité definice. Hovořili jsme o tom také včera v souvislosti s pozměňovacími návrhy, které se týkaly anonymních a pseudoanonymních údajů. Jak říkal pan zpravodaj Kelly, i nadále budeme řešit tuto otázku, protože jsou to velmi důležité věci. Je důležité, aby byly všechny definice vyjasněny, aby byly absolutně jasné. A pak je zde další aspekt, který je důležitý, a to je otázka mezinárodních smluv. My jsme prostřednictvím pozměňovacího návrhu žádali o zavedení přechodného období v délce pěti let a v tomto období by mezinárodní smlouvy, podepsané mezinárodní smlouvy i nadále, tedy zůstaly v platnosti, ale už by byly zahájeny jednání na přizpůsobení těchto mezinárodních dohod, které tedy jsou teď eh, nad evropskou legislativou, aby se tedy přizpůsobily tomuto nařízení EU o ochraně osobních údajů. Například hovořím o mezinárodní smlouvě, která se týká registru cestujících. Víte, že v této věci je zde opravdu celá řada pochybností, pokud je o ochranu osobních údajů a proto je nutné, aby se legislativa také uplatnila a aby se v tomto smyslu pozměnily mezinárodní dohody. Dále je také důležité, aby to nařízení nebylo méně přísné, než je směrnice a proto jsme se snažili posílit eh, ustanovení, která se týkají souhlasu a myslíme si také, že tento souhlas musí být tedy informovaný, výslovný a my jsme proti tomu, aby se dělali profily občanů pokud jde o údaje jako takové. A chceme podpořit roli komise a to 24-hodinové řešení a souhlasíme s tou myšlenkou jednotné přepážky na národní úrovni. Víme, že budeme spolupracovat se všemi stínovými zpravodaji, abychom dosáhli nařízení, které bude platit pro všechny a které bude přínosné. Děkuji paní předsedkyně za skupinu ALDE společně s kolegy. Jsme také předložili pozměňovací návrhy, jimž cílem je zajistit proporcionalitu a flexibilitu v tomto nařízení. Snažili jsme se ujasnit definice osobních údajů s tím, že pouze Jednotlivec, kterého lze přímo identifikovat, podléhá tomuto nařízení. A souhlas by měl být informovaný a jasný, ne explicitní. U hlavní provozovny chceme, aby správce mimo Unii dokázal, nebo měl možnost jmenovat zástupce v EU, aby bylo možné uplatňovat ten princip jednotné přepážky takhle jsme se snažili oddělit ochranu údajů od ostatních legislativních oblastí, jako je právo hospodářské soutěže a pracovní právo, aby nedocházelo ke střetu se stávající legislativou členských států. A také si myslíme, že některé konkrétní sektory, které, ve kterých už je přílišná regulace, bychom neměli zatěžovat, jejich činnosti by nemělo toto nařízení bránit. Mám na mysli úvěrový sektor, leasing a také výzkum a zdravotní péči. Také jsme vymezili úlohu a odpovědnosti správců a zpracovatelů. Správci by podle nás měli konkrétně řešit účel zpracování, zpracovatelé by měli zajistit prostředky a účel. Jenom zpracovatel by měl eh, posuzovat soukromí Máme tam také něco pro malé a střední podniky, aby se především zajistilo, že nebudou muset jmenovat ochránce údajů anebo provádět hodnocení dopadu v prvních třech letech své činnosti. Také si myslíme, že malé a střední podniky, které zpracovávají osobní údaje jako svou základní činnost, by měly podléhat ustanovením tohoto nařízení. Není pochyb o tom, že bychom měli mít správný rámec na ochranu osobních údajů, nesmíme ale zapomínat na obtížnou hospodářskou situaci a v každém případě se musíme vyhnout preskriptní legislativě, která neposílí ochranu osobních údajů, ale mohla by narušit konkurenceschopnost našeho průmyslu. Děkuji. Grazie, la parola. Děkuji. Slovo má kolegyně Anders Dotter, prosím. Thank you, Mrs. Chair. Děkuji, paní předsedkyně. V tomto výboru máme dobrou tradici. Stojíme na čele vývoje. Udělali jsme to v oblasti legislativy komunikace na úrovni EU i v oblasti spektra. A teď, zvlášť v době hospodářské krize, bychom se neměli odchylit od této tradice. Dnes zvlášť potřebujeme silné vedení na evropských trzích. Nesmíme se nechat rozptýlit určitými požadavky malé části průmyslu. Máme zachovat ochranu údajů pro evropské občany, kterou už máme za posledních 20 let. V posledních 20 letech jsme se snažili zjistit, jaké jsou účinky této ochrany údajů. Probíhal akademický výzkum, máme také zprávy našich vlastních útvarů. Všechno to ukazuje, že potřebujeme silnější ochranu údajů Občané a malé podniky nevěří zákonům na ochranu údajů v současné fázi. Navíc máme obavy z toho, co se stane s právním řádem a s národní bezpečností. Celá řada členských států v Evropské unii má přímou zkušenost s tím, co se stane, když soukromí eh, občané ztratí kontrolu nad svou identitou a údají. A proto chceme větší eh, ochranu, chceme, abychom měli silnější demokracii, lidem potřebují právo na soukromí a musí mít kontrolu nad osobními údaji. A když se setkávám s lidmi svého věku a mluvím o tom, že bychom měli změnit nebo vylepšit politiku v této oblasti, stojím před rezignací a cynismem. A je velice těžké něco jim vyčítat. Ale ten úkol je opravdu jednoduchý. Máme vědecký základ, máme institucionální zprávy, máme orgány na ochranu údajů v členských státech, máme článek 29, máme zkušenosti z pracovních skupin. Náš výbor zadal dvě studie o ochraně údajů a inovaci. Závěry obou byly takové, že rámec pro ochranu údajů znamená, že evropský průmysl je konkurenceschopný, má výhodu na mezinárodní úrovni. A teď máme eh, celou řadu pozměňovacích návrhů, které podkopávají základní práva evropských občanů a pokud projdou, zřejmě nezvratně poškodí důvěru spotřebitelů v podniky, poškodí konkurenceschopnost našich domácích podniků a také to podkopá důvěru v nás. Takže já souhlasím s tím, co už bylo řečeno. Musíme alespoň zachovat úroveň ochrany, kterou jsme měli v roce 1995. Já myslím, že to je to nejmenší, to je ta nejnižší ambice, kterou si můžeme stanovit. A vyzývám vás, kolegové a členy tohoto výboru, abychom se přidrželi tradice silného vedení. V minulosti se to osvědčilo, není důvod, aby to nebylo úspěšné i teď. Teď není čas vzdát se, podlehnout krátkodobým, krátkozrakým zájmům. Musíme udělat to, co chtějí naši voliči a musíme vědět, že mají také právo toto požadovat. Děkuji. Děkuji kolegyně Andersdotter a slovo má kolega Chichester, prosím. Um, Děkuji. Já jsem se původně domníval, že vám ušetřím čas a nepožádám o slovo, ale přece jen doporučuji um, vaší um, přízni tuto zprávu a velice silně ji podporuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Del Castillo, prosím. Děkuji. Paní předsedkyně, času je málo, já ale nebudu tak stručná jako kolega Chichester, ale budu hovořit rychle. Myslím si, že důvod, proč vlastně máme tuto revizi nařízení z roku 1995, to velmi souvisí s rozvojem digitální společnosti a v tomto smyslu si myslím, že kolega Kelly velmi dobře nastavil orientaci má tam specifické prvky, které souvisí s touto digitální realitou a dříve neexistovaly. Je zde otázka kompetencí, zodpovědností, otázka kontrolora, otázka zpracovatele. To jsou věci, které v minulosti nebyly úplně jasné. Byla tam určitá zmatečnost, pokud jde o zodpovědnosti jednotlivých stran a návrh pana Kellyho i nástínových zpravodajů bude usilovat o to, aby alespoň tedy to stanovisko výboru ITRE vyjasnilo tyto věci, aby to přispělo k tomu, aby byla jasnější představa o tom, jaké funkce mají ty klíčové postavy v tom digitálním světě, aniž by se tím eh, brzdil rozvoj internetu a dalších digitálních médií. Jsou to velmi dynamické technologie, které nemohou být utlačovány nařízeními a právními úpravami, které by je dusily a které v praxi nebudou užitečné protože technologie se vyvíjí mnohem rychleji. Já si myslím, že to je velmi vyvážený návrh, už jsme o tom diskutovali více než jednou, více než dvakrát, více než třikrát v tomto výboru a chci tedy znovu poděkovat zpravodaji za jeho práci, protože si myslím, že to bylo opravdu výborné. Děkuji. Děkuji kolegyně Del Castillo a slovo má kolega Vidal Quadras. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Ochrana nebo tedy směrnice o ochraně osobních údajů, která byla přijata v roce 1995, je velmi důležitá a významná. Ovšem, když se podíváme na ten vývoj technologie od té doby, tak si uvědomíme, že tam byly velké změny. A právě proto návrh komise přichází včas a doufám, že to povede k harmonizaci ochrany osobních údajů všude v Evropské unii a zajistí klid mysli všem uživatelům internetu. Já děkuji panu Kellymu za jeho práci na tomto stanovisku a především souhlasím s jeho cílem snížit administrativní zátěž pro podniky, aby hospodářský růst a inovace nebyly dušeny touto přílišnou byrokracií. Jeden příklad, jak odlehčit ten tlak. Je třeba tedy doložit soulad s tímto nařízením pouze v případě, kdy o to bude podnik požádán a ne při každé operaci, protože podniky musí být schopny vykonávat svou práci s tím, že vědí, že používají svá data nebo tyto údaje v legitimním zájmu, například eh, aby předcházeli podvodnému jednání, nebo operátoři sítí sbírají údaje svých uživatelů, aby vytvořili personalizované profily a vydávali svým uživatelům doporučení. Anonymizace a pseudo anonymizace může v tomto smyslu pomoci rigidní lhuty pro ochranu osobních údajů a příliš tvrdé sankce, těm bychom se měli vyhnout. Takže byla to opravdu dobrá práce ze strany pana Kellyho, my vás podpoříme. Děkuji kolegovi Vidal Quadrasovi a nyní má slovo komise, prosím. Danke, Frau Vorsitzende. Ich fasse mich kurz. Ähm, Děkuji. hovořit stručně. Komise pohlíží na pozměňující návrhy s obrovským zájmem. Musíme konstatovat, že nám hlavně jde o budoucnostní právní úpravu, která občanům i podnikům zajistí určitou konkrétní představu, zároveň těm subjektům údajů právní ochranu a zároveň poslouží zájmům eh, zpracovatelů a podniků, které se e, touto, e, těmto údaji zabývají a s nimi nakládají. E, komise je vždy zainteresována na tom předcházet byrokracii, takže se to snažíme takto nasměrovat, ale zároveň se musíme ujistit, že subjekt údajů a jeho ochrana se zakládají na velice konkrétní úpravě a že to prospívá a je to nutné pro každou podnikatelskou aktivitu a že tam nedochází k protikladům, že to nebrání inovacím, ale právě naopak, že se z toho stane taková nutná předstupní podmínka pro inovativní přístupy. E, zejména v oblasti digitální agendy bychom brzdili růst, kdyby e, tam e, ta pravidla nebyla nastavena správně a kdyby občané přestali důvěřovat těm, kteří eh, mají k dispozici jejich osobní údaje a eh, kteří je zpracovávají. Komise ve svých návrzích se pokusila u, té, eh, u toho nařízení a tu ochranu toho nařízení 45 posílit, zachovat a neměli bychom rozhodně jít pod ta minima, která tam byla nastavena a proto z toho pohledu budeme pohlížet i na pozměňovací návrhy. Děkuji. Děkuji. A teď má slovo pan Kelly na závěr. Pět minut. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem, kdo vystoupili. Já myslím, že to byly všechno příhodné připomínky, přenesené upřímně. na začátku jednou nebo dvakrát zaznělo slovo zmatení, zmatek. My se musíme pokusit vyhnout zmatení. Já myslím, že hrozí, že zvlášť pokud je o spotřebitele, ti jsou často zmatení, co se týče údajů, které jsou u nich k dispozici, jak se využívají a tak dále. Řešení nemusí být nezbytně další regulace. Jde spíše o to, aby to bylo všechno jasné. A na tom se musíme všichni snažit pracovat. Spotřebitelům musí být jasné, jaká mají práva a jak se využívají jejich data. A zvlášť musíme pracovat na tom, jestli vůbec spotřebitelé potřebují implicitní souhlas. Jestli spotřebitel má dát souhlas, aniž by v podstatě věděl, k čemu dává souhlas. Takže potřebujeme rozumný praktický přístup. My zaručíme určitou úroveň ochrany, to bylo zmíněno, už to máme v předpise z roce 95, ale musí být také jasné a proveditelné, jakým způsobem se to uplatňuje. Jsem rád, že Silví zmínila akty přenesené pravomoci. Ty chceme omezit na minimum, protože potřeba aktů v přenesené pravomoci v podstatě znamená, že jsme třeba neudělali pořádně svoji práci. Takže částečně potřebovat budeme, ale rozhodně ne tolik, jak, je to, jak to navrhuje komise. A také ta jednotná přepážka, jednotné kontaktní místo. Spousta podniků váděla, že to zásadní, je to jedna ze základních věcí, pokud máme mít nějaké nařízení pod, pro celou Evropu. A to jednotné kontaktní místo dává smysl a musíme se snažit, abychom to neoslabili a nerozmělnili. Aby to vůbec dávalo smysl, já myslím, že to je důležité. Pak ta otázka správce a zpracovatele. Tady se také musíme vyhnout zmatení. Zaznělo to tady. Musí být jasné, že správce řeší jeden aspekt a provozovatel druhý aspekt. A já myslím, že pokud toto bude náš modus operandi, tak nemůžeme šlápnout vedle. Jeden z návrhů, který působí spoustu problémů pro malé a střední podniky, je potřeba ochránce údajů. Já myslím, že to je příliš náročné v současné době. Řada podniků z toho má obavy. Takže i k tomu musíme přistupovat prakticky. Já myslím, že nedává smysl mít takovou osobu bez ohledu na to, kolik údajů příslušný podnik zpracovává. Je velký rozdíl mezi jednotlivými podniky a já myslím, že na to musíme pracovat. Jedna nebo dvě oblasti, kde máme velké obavy z toho nařízení, Eh, to vyplývá i z dnešní dopolední diskuze. My jsme měli při snídaní takové malé slyšení pro finanční sektor, ti mají obavy z určitých dopadů a to tež platí pro zdravotnictví. Já myslím, že toho si musíme být vědomi. Oni využívají hodně údajů. Nemůžeme připustit situaci, kdyby došlo k nezamýšleným důsledkům kdyby to poškodilo finančnictví nebo zdravotnictví, které mají legitimní zájem o tuto oblast. Já doufám, že ostatní toto všechno zohlední. Na závěr, já myslím, že všichni chceme určitou úroveň ochrany pro jednotlivce, chceme, aby ochrana byla silná, aby byla co nejpřísnější, ale současně nechceme bránit malým a středním podnikům v růstu, těm, které už máme a nechceme bránit v inovaci, protože všichni říkáme, že je to nezbytné pro Evropu. Já myslím, že můžeme najít rovnováhu a já vítám návrhy a e, názory kolegů. Děkuji. Děkuji, děkuji kolegovi Kelimu. Tím jsme uzavřeli tuto část e, a připomínám, že hlasovat ve výboru ITRE se bude 21. února. Teď zde bude pan ministr, ti z vás, kteří chtějí odejít, tak prosím odejděte v této chvíli, aby tady nevznikl ten zmatek, který vzniká, když se mění jednotlivé body na pořadu jednání. Bene. Děkuji. Děkuji srdečně panu ministru Patu Rebitovi, který je irským ministrem komunikace, energetiky a přírodních zdrojů. A který zde zastupuje úřadující předsednictví Evropské rady. Děkuji mu za jeho přítomnost na našem prvním zasedání v roce 2013 a hned mu tímto dávám slovo. Prosím. Madam Chairperson, um... Paní předsedkyně, vážení poslanci, dámy a pánové, mě velká čest, že mohu nastínit program irského předsednictví ve výboru ITRE Evropského parlamentu průběhu let jsem vždy prosazoval posílenou roli Evropského parlamentu. A proto jako vládní ministr a volený člen vlády Irska jsem si plně vědom klíčové role, kterou parlament hraje v demokratickém procesu a velice si ji cením. Pokračující rozvoj demokratické a transparentní Evropské unie ku prospěchu občanů je zvlášť podstatný v roce občana, a také v kontextu energetiky a komunikací. Irské předsednictví se těší na pozitivní a konstruktivní vztah s parlamentem. Vždy se budeme snažit o to, abychom byli otevřené a transparentní předsednictví, budeme usilovat o účinnost a budeme se zaměřovat na výsledky. Velice si cením zkušeností, znalostí a pověsti tohoto výboru. Budeme vycházet z našich dobrých pracovních vztahů a záleží nám na tom, abychom s vámi úzce spolupracovali na návrzích, které spadají do pole vaší působnosti. Tento vztah vychází z našich předchozích kontaktů a setkání, mimo jiné z kontaktů s paní Sartory a také z velice produktivní návštěvy výboru ITRE v Dublinu. Celková témata našeho předsednictví jsou tři priority, a totiž stabilita, růst a pracovní místa. Irsko se bude snažit zajistit, že snahy EU se zaměří na kroky, které jsou nutné k obnovení ekonomické stability, na podporu pracovních míst a rychlejšího růstu. Konkrétně se zaměříme na legislativní a politické iniciativy, které zvýší důvěru v Evropu, včetně jednotného trhu a digitální agendy pro Evropu. Jednotný trh přinesl celou řadu přínosů evropským podnikům a spotřebitelům. Irské předsednictví se bude snažit pokročit v práci na návrzích, které zatím zbývají v rámci jednotného eh, nebo aktu o jednotném trhu, včetně dokončení jednotného digitálního trhu. A také se připojíme k parlamentu v tomto ohledu. Navíc se těšíme na to, že postoupíme v práci na opatřeních v rámci druhého aktu o jednotném trhu. Konkurenceschopná ekonomika potřebuje robustní infrastruktura a jirské předsednictví se proto domnívá, že nástroj pro propojení Evropy je klíčovým hnacím motorem pro investice veřejného i soukromého sektoru do dopravy, energetiky a komunikací a příslušných sítí. Ty poslední dvě oblasti spadají pod naše ministerstvo. Kyperského předsednictví, kyperskému předsednictví se pořád dosáhnout dohody s Evropským parlamentem o pokynech pro energetiku Samozřejmě značnou zásluhu o to má zpravodaj pan Correa de Campos. Dohoda v radě o telekomunikačních pokynech bude jednou eh, z priorit a bezprostředních úkolů irského předsednictví, i když tento nástroj bude záviset na dohodě o celkovém víceletém finančním rámci. Jako předsednictví se domníváme, že jeho logika a struktura nezávisí na přesné peněžní částce, která bude vyčleněna. Kyperskému předsednictví se podařilo dosáhnout velkého pokroku v této oblasti, ale musíme dál pracovat na řadě oblastí. Irské předsednictví se bude snažit dovést eh, do závěrečné podoby stanoviska rady, a to tak, aby členské státy mohly v zásadě podpořit, aby to také vydláždilo cestu pro jednání s Evropským parlamentem. Se zájmem jsem si přečetl návrh zprávy pana Tošenovského a zaznamenal jsem, že otázky, které naší parlament, se podobají tomu, o čem diskutuje rada. Irské předsednictví se bude snažit eh, dokončit stanovisko rady a vydláždit cestu pro jednání s parlamentem a já se také těším na setkání s panem Tošenovským ještě dnes. Abychom si projednali, jak co nejúčinněji postupovat, abychom tuto záležitost uzavřeli v rámci prvního čtení. Dohody chceme dosáhnout také u dalších dvou věcí v rámci telekomunikací. Poté, co kyperské předsednictví zahájilo trialog. Opětovné použití informací z veřejného sektoru má možnost stimulovat eh, růst, pracovní místa a umožnit také soukromému sektoru přístup k informacím z veřejného sektoru. Bude to znamenat nové a pro občany a pro podniky a proto to také může hodně přispět k dokončení digitálního jednotného trhu. Po velice prvním konstruktivním trialogu, který se konal za kyperského předsednictví, jsem zaznamenal, že parlament pod vedením zpravodaje pana Kalfina se dohodl s radou, že by mělo být možné dohodnout se brzy v prvním čtení a irské předsednictví opravdu chce takového eh, úspěchu dosáhnout. Druhá věc se týká ENISy, což je Evropská agentura pro síťovou informační bezpečnost. Máme návrh na posílení a modernizaci této agentury s tím, že bude mít další rozšířený mandát pro bezpečnost kybernetického prostoru, jak všichni víme. Současný mandát ENISY vyprší za pár měsíců. Irsko jako předsednictví se domnívá, že jak rada, tak parlament mají povinnost uzavřít tuto záležitost aby byla situace, co se týče budoucnosti Enisy, jasná. Jak Rada, tak parlament se dohodli na tom, že bezpečnost cítí a informací a navýšení incidentů v kybernetickém prostoru a kybernetických hrozeb a také jejich potenciální dopad na kritickou infrastrukturu Evropy jsou záležitosti, které je třeba naléhavě posoudit. A proto vítám skutečnost, že pro příští dny byl zajištěn trialog a těším se na podrobnější diskuzi o této věci s panem Čičestrem. Budeme o tom mluvit také ještě dnes. A už jsme se také před pár měsíci sešli. Bezpečné, důvěryhodné a snadné onlineové transakce jsou důležitým prvkem evropského jednotného digitálního trhu. Navržené nařízení o elektronické identifikaci trastech je proto zvlášť důležité. Irsko si je vědomo významu tohoto nařízení, ale chápeme také, že je to nařízení komplexní. Já jsem byl nedávno na Radě pro telekomunikace, kde ministři nadnesli některé ze svých obav. Bylo zjevné, že na některých věcech musíme pracovat mnohem podrobněji. Nicméně široká podpora pro tento návrh byla povzbudivá. Ujistil se ministry, že předsednictví se bude snažit o to, aby toto nařízení bylo co nejpraktičtější a nejúčinnější. Doufáme, že na Černové radě předložíme smysluplnou zprávu o pokroku s tím, že později zahájíme jednání. V tomto kontextu vítám nedávnou výměnu názorů ve výboru s tím, že nadnesl podobné, eh, podobná stanoviska a názory a doufám, že až budete v červenci hlasovat, tak postoupíme ku předu. Význam síťové a informační bezpečnosti je klíčovým předpokladem pro skvětající digitální trh. Na to se také zaměří očekávaná strategie pro kybernetickou bezpečnost pro EU. Očekáváme, že Evropská komise tuto strategii v krátké době zveřejní společně s legislativním návrhem, který bude řešit základní požadavky na bezpečnost sítí a informací. Předsednictví se bude snažit dosáhnout velkého pokroku právě u tohoto předpisu. Zvlášť zdůrazňujeme podporu pro důvěru podniků a spotřebitelů, což je nezbytné pro další onlineový růst a z toho vyplývající ekonomické výhody. Digitální služby samozřejmě můžeme poskytovat pouze za předpokladu, že budeme mít na místě příslušnou infrastrukturu. Urychlený náběh vysokorychlostních širokopásmových sítí je proto základním požadavkem. Chápeme, že návrh komise na snížení nákladu na tento náběh eh, bude zveřejněn na konci prvního čtvrtletí tohoto roku. Irsko zveřejnilo svou strategii pro široké pásmo v srpnu 2012 a myslím, že když jsme pracovali na tomto plánu, získali jsme jedinečný náhled na to, jakým způsobem omezovat překážky dalšího dalšího uplatňování širokopásmového připojení a se zámem očekáváme návrh komise v této zásadní oblasti. Také začneme posuzovat nedávný návrh o přístupnosti webu. Předsednictví se bude snažit postoupit ku předu. Tento návrh je zvlášť důležitý, protože rok 2013 je Evropským rokem občana. Práce na těchto důležitých legislativních návrzích přichází právě včas, vzhledem k tomu, že komise v minulý měsíc zveřejnila střednědobě, střednědobou revizi strategie pro digitální agendu. Musíme být na ambiciozní, abychom dokázali držet krok i na mezinárodní. Já jsem ujistil komisařku Kresovou, že rozhodně podpoříme tuto hybnou sílu, abychom dokázali závěry z revize implementovat. V červnu se také bude konat Eh, schromáždění pro digitální agendu a doufám, že poslanci tohoto parlamentu se budou moci zúčastnit. Městské předsednictví úzce spolupracuje s komisí na přípravě této akce a já vím, že střednědobé hodnocení také zdůraznilo vývoj z poslední doby jako ministr, který má na starosti energetiku i informatiku, oceňují zvlášť synergie mezi těmito dvěma oblastmi. Těšíme se na to, že komise v Dubnu zveřejní sdělení o energetických technologiích a budoucí evropské energetické politice. Toto sdělení určí úlohu energetických technologií v souladu s prioritami podle Horizontu 2020, také ambice cestovní mapy pro energetiku do roku 2050 a technologické cestovní mapy plánu SET. Ministři budou mít příležitost projednat toto sdělení na Černové radě pro energetiku v Lucemburku. Další postup na vnitřním trhu pro energetiku je klíčový, abychom naplnili energetické cíle Evropy a abychom skutečně přinesli další přínos spotřebitelům, domácnostem i podnikům. Budeme se snažit maximálně zviditelnit sdělení komise o vnitřním energetickém trhu na únorové energetické radě prostřednictvím hloubkové debaty, která také bude přípravou na květnovou Evropskou radu, která bude právě věnována energetice. A poté předložíme konkrétní a operační závěry rady na Černové radě pro energetiku. Tam je také ministři přijmou. Vnitřní energetický trh může naplnit svůj značný potenciál. A mě by velice zajímaly názory tohoto výboru na toto sdělení. A zvlášť plány profesora Buska zpracovat zprávu k tomuto návrhu. Na základě dobrého pokroku zakirského předsednictví je naším cílem u návrhu pro bezpečnost offshoreových ropných a plynových činností rychle dosáhnout dohody s Evropským parlamentem, pokud možno před první radou pro energetiku, která se má konat 22. února. Já jsem se sešel se zpravodajem, panem Ivo Beletem, v květnu a shodli jsme se na tom, že zřejmě budeme schopni dospět k dohodě. Klíčovým energetickým cílem pro Evropu je nízkouhlíková ekonomika, která přinese prospěch jak hlediska růstu, inovace, konkurenceschopnosti, vytváření pracovních míst, zajištění energie, energie a také kvality z hlediska životního prostředí. Obnovitelná energie bude hrát klíčovou roli při utváření naší energetické budoucnosti s tím, že se budeme snažit zbavit výrobu elektřiny uhlíku. Další návrh, nedávný návrh je návrh směrnice o nepřímém použití půdy a použití biopaliv a biotekutin. To je komplexní návrh, který se týká celé řady politických cílů z hlediska udržitelného rozvoje a použití biopaliv a také eh, potenciálního negativního dopadu na celosvětovou produkci potravin. Návrh směrnice se dotýká energetiky i životního prostředí. Po orientační debatě na únorové radě pro energetiku a také potom v březnu na radě pro životní prostředí chceme zpracovat zprávu o pokroku pro obě rady v červnu. To by mělo poskytnout litevskému předsednictví dobrý základ pro diskuze s Evropským parlamentem. S udržitelností souvisí také biopaliva, tekutá biopaliva a potřeba udržitelnosti biomasy obecně. Za tohoto předsednictví se očekává, že komise navrhne směrnici o kritériích udržitelnosti pro biomasu. My se chystáme postupovat aktivně v těchto diskuzích. Komise má také předložit pokyny pro programy na podporu obnovitelné energie a pro mechanismy spolupráce, jak to stanoví směrnice o obnovitelných zdrojích z roku 2009. V druhé polovině našeho předsednictví a mm, zaznamenal jsem také se zájmem návrh zprávy pana Royla o aktuálních výzvách a příležitostech pro obnovitelnou energetiku. Tam jsou právě tyto dvě věci zmíněny. Těším se na spolupráci všech tří institucí Evropské unie na eh, o dalším vývoji obnovitelné energetiky jako klíčovém cíli, jako klíčového cíle evropského energetického trhu. Jedno z hlavních priorit irského předsednictví bude potenciál technologických změn, který umožní Unii splnit energetické cíle, cíle energetické účinnosti pro rok 2020. Musím poblahopřát panu Turmsovi k tomu, co se podařilo v rámci dohody o směrnici o energetické účinnosti zadánského předsednictví. Musíme modernizovat stávající zařízení, potřebujeme větší investice, musíme pomoct členským státům při plnění cílu, budeme to podporovat budeme podporovat tuto potřebu investici. Další důležitá věc je potenciál inteligentních energetických sítí a systémů. To bude také eh, v centru zájmu na neformální ministerské schůzce v Dubnu, v Dublinu. Toto předsednictví přikládá velký význam externím energetickým vztahům EU při utváření politik a v reakci na výzvy, kterým čelíme v oblasti energetiky a změny klimatu, potřebujeme stabilní a transparentní globální energetické trhy, abychom zajistili dodávky energie. EU musí pracovat s ostatními a řešit dlouhodobou výzvu položit základ pro účinné a udržitelné využití energie. Nicméně nejprve musíme spolupracovat jako jeden celek. Potřebujeme solidaritu, abychom maximalizovali naše výhody na mezinárodním poli. A v tomto ohledu vítám zprávu paní Edith Herzog o externí energetické spolupráci. My se zaměříme na to, abychom proskoumali klíčové oblasti společného zájmu, jako je třeba čistá energie, k zajištění ekonomického růstu a vytváření pracovních míst a také řešení výzvy klimatické změny, diverzifikace dodávek energie a exportních cest. Těšíme se na komplexní diskuze o jednotlivých oblastech mezinárodní spolupráce v oblasti energetiky na Černové energetické radě do mého portfolia jako irského ministra pro energetiku ani do portfolia energetické rady, jak víte, nepatří jádro. Nicméně Černová energetická rada poskytne příležitost komisaři Ettingerovi, aby dal ministrům pro energetiku aktuální informace o vývoji v tomto sektoru. V tomto ohledu jsou velice zajímavé zprávy pana Čičestra o uzavírání jaderných elektráren a pana Krámera o jaderné bezpečnosti. 22. května se hlavy států a vlád zúčastní speciální sektorové Evropské rady pro energetiku. Program má na starosti předseda Van Rompuy, ale jsem si jistý, že jedním z hlavního bodů bude také interní energetický trh, vnitřní energetický trh. Předsednictví se bude snažit navázat na jednání Evropské rady a stanovit jasnou cestu pro energetickou politiku Evropy do budoucna. Budeme proaktivní v této oblasti. A ještě na závěr bych chtěl připomenout, co se bude konat letos v Dublinu. Bude to neformální energetická rada ministrů v Dubnu, konference o plánu SET v květnu a schromáždění pro digitální agendu v červnu. A jak už jsem říkal, uvítám účast členů těchto výborů, tohoto výboru. A na závěr bych ještě řekl, že za jeského předsednictví budeme mít nabitý a náročný program. Doufám, že se nám podaří přispět k naplnění našeho společného cíle, a totiž vytvoření digitální společnosti. V oblasti energetiky se budeme snažit pracovat na plně integrovaném a propojeném interním trhu pro energetiku abychom zajistili dodávky energie, přispěli k vytváření udržitelných pracovních míst a k růstu a konkurenceschopnosti, abychom také chránili životní prostředí. A to nejenom do roku 2020, ale i do roku 2030, s tím, že máme také samozřejmě do roku 2050 cíl bezuhlíkové ekonomiky. Těším se na spolupráci s výborem ETRE a s vašimi kolegy v parlamentu, abychom naplnili naše společné cíle v těchto oblastech. Děkuji vám. Děkuji, pane ministře, za tento obsáhlý úvod, eh, velmi přesný. Máme zde první kolo otázek eh, ze strany tedy zástupců frakcí. Slovo má jako první paní Del Castillo, prosím. Děkuji, Děkuji, pane ministře. Měli jsme příležitost sejít se v Dublinu při návštěvě našeho výboru a setkali jsme se i zde v Bruselu ještě předtím, než eh, irské předsednictví převzalo zodpovědnost eh, od 1. ledna tohoto roku. První věc, kterou vám chci říci, je ta, že v tomto výboru vždy najdete ochotu ke spolupráci na všech společných tématech, která souvisejí s vaším portfoliem a s portfoliem našeho výboru. Jak říkala paní předsedkyně, hovořil jste velmi obsáhle a velmi přesně. Shrnul jste všechna témata, která budou řešena v prostřednictvím vašeho předsednictví. Jedná se o ta nejžhavější témata. Já se zmíním pouze o těch, která mají legislativní povahu, protože je zde celá řada věcí, které jsou důležité, ale nemají legislativní povahu. Tím pádem eh, jsou to tedy otázky, které určitě přispějí k rozvoji z dlouhodobého hlediska a jsou velmi důležitá, jako například vnitřní trh s energií a tak dále, ale nejsou to tedy legislativní záležitosti. Ale z těch legislativních, eh, které jsou konkrétně důležité v tomto šestiměsíčním období irského předsednictví v oblasti telekomunikací, je to zcela jasně Connecting Europe Facility, rozvoj infrastruktur, které umožní rozvinout sítě nové generace a tím pádem zvýší rychlost přenosu a tak podobně. Prosím, abyste o toto téma velmi pečoval, protože my v tomto výboru máme pocit, že je zde riziko, že se obětuje především oblast infrastruktur v oblasti telekomunikací. Že to bude prostě takový chudý bratříček eh, energetiky a dopravy. A proto prosím, aby irské předsednictví věnovalo velkou pozornost tomuto tématu. Další věci, které se budou řešit eh, v těchto šesti měsících, eh, k těm patří taky Enisa, to má velký význam a jsou zde dále věci, které nejsou přímo ve vaší kompetenci, ale naopak jsou zase v kompetenci tohoto výboru a týká se to otázek spojených s digitální společností anebo v některých případech eh, energetiky. A jsou to dvě věci. Za prvé, elektrické ověřování autentifikace, to velmi souvisí s celou řadou aspektů, které jste zmínil s rozvojem digitálního trhu a tak dále. To je téma, které máme na stole. Je to tedy legislativní záležitost. A další důležitá věc je návrh komise který se trochu překrývá mezi tedy životním prostředím a průmyslem. My tady máme průmysl, týká se to Budeme to řešit ještě s vaším kolegou, ministrem pro průmysl. Týká se to tedy těch emisních povolenek. Na jedné straně je zde tedy ta e-authentification a na druhé straně backloading. Eh, to jsou věci, které má tedy komise na stole a já bych vás prosila, abyste tomu věnoval velkou pozornost budeme mít eh, příležitost eh, znovu se setkat a pohovořit o tom, jak se vyvíjejí ty věci, které jsou nám společné a já už vám chci předem poděkovat jménem naší frakce a uvidíte, jak ta spolupráce bude určitě úspěšná. Děkuji. Grazie. Děkuji kolegyně Del Castillo a slovo má kolega Balčitis, prosím. Ačiū gerbiamą pirmininkę, ačiū gerbiamas ministrė už tokį Děkuji. Já bych nejdříve rád poděkoval panu ministrovi za velice podrobnou prezentaci eh, irského prez- programu irského předsednictví. No a Litva na ně naváže. Komise a rada se shodly na tom, že do roku 2014 musí být završen vnitřní trh s energií a v roce 2015 nemůže ani jeden členský stát být nějak mimo um, tu celoevropskou síť. Zároveň je současná situace velice obtížná, projekty se nezdají atraktivní pro soukromé investory a otázka zní, ta dohoda, ty strategické cíle jsou dosažitelné, ať už v průběhu vašeho předsednictví, případně litevského předsednictví, případně těch dalších. Ve vašem programu se příliš nezmiňujete o energetice, eh, digitální agentě a tak dále, ale pokrok je velice důležitý v těch oblastech, ale praktické propojení infrastrukturních sítí s plynem a um, elektrickou energií nejsou méně důležité, protože um, je to vlastně zároveň i politická otázka, protože tady mají e, mnohé, co říci i třetí země. A Například e, státy po Baltí e, mohou přijít o svou konkurenceschopnost, pokud se situace nebude vyvíjet příznivě. Spolupráce u energetických aktivit na celou evropské úrovni. O tom jste se zmínil. Jak to chcete dosáhnout? Mohl byste říct něco konkrétnějšího a chtěl bych slyšet, zda si uvědomujete, že tím hlavním problémem pro dnešek eh, ve smyslu završení toho energetického trhu je eh, nedostatek propojení u těch eh, energetických sítí a plynovodů. Děkuji. Děkuji. Slovo má kolegyně Anders Dotter. Thank you, Chair. Děkuji, paní předsedkyně. Je velice pozbudivé slyšet, že irské předsednictví se chce zaměřit na digitální agendu a dokončení jednotného trhu. Nicméně mezi občany se proslýchá, pokud je o debaty v radě a na této sněmovně, že na jaře dojde k poškození ochrany údajů a to působí velké obavy. Hrozí, že se tím poškodí důvěra eh, občanů autoritu v podniky a také v úlohu práva na ochranu základních práv. Irsko v radě navrhlo, že ti, kdo budou porušovat tuto důvěru, by neměli být postiženi sankcemi. A výjimka legitimního zájmu ze směrnice z roku 95 se v Irsku vykládá tak, že to znamená, že naše práva, například, například na přístup ke komunikacím a také, jsou méně hodnotná než zámy podniků. Znamená to, že občané už nemají žádná práva, žádný přístup k informacím. A je sice povzbudivé, že lidské předsednictví se chce zaměřit na inteligentní sítě. Některé z pozměňovacích návrhů předložených v tomto výboru pocházejí nebo byly motivovány americkou společností, která uplatňuje určitý přístup k ochraně údajů, přičemž my víme, že máme malé a e, střední podniky, které dokážou všechny tyto věci dělat tak, aby to vyhovovalo také ochraně údajů. To jsme slyšeli mimo jiné na slyšení tohoto výboru. Bylo by velice zajímavé poslechnout si víc o tom, jak vy vidíte tyto věci a jak si představujete práci na řešení v oblasti ochrany údajů v Evropské unii, která by byla příznivě nakloněna domácím podnikům v EU i našim občanům a podpořila také důvěru, kterou v nás vložili naši občané, abychom stáli za základními právy. Děkuji a pan kolega Chichester. Děkuji, paní předsedkyně. A vítám také pana ministra. Rád vás znovu vidím. Jak říkáte, máme se ještě dnes setkat budeme mluvit o Enise, takže já teď nebudu zacházet do podrobností s tím, že bych jenom řekl, že jsme teď v kritické fázi vyjednávání a snad už se blíží dohoda. Samozřejmě ta bude zajištěna, pokud rada vyhoví požadavkům parlamentu. Chtěl jsem však říct něco o energetice. Máme určité ambiciozní programy Máme vysoké ambice na evropské úrovni v oblasti energetiky. Chceme dokončit vnitřní trh. Chceme postoupit směrem k uhlíkové ekonomice a tak dále. Toto všechno znamená, že potřebujeme obrovské investice. Jen, se, jen si třeba vezměte inteligentní měřidla nebo sítě nebo posílení současné sítě za účelem lepšího přístupu obnovitelným zdrojům energie. Můžete nám něco říct k tomu, do jaké míry bude snadné či nesnadné zajistit finanční prostředky pro tyto investice do infrastruktury v době, kdy naše ekonomiky čelí velkým výzvám? Já podporuji priority, které jste si stanovili, ale říkám si, co nám můžete říct, nebo co si myslíte o tom, jak zajistíme finanční prostředky. Děkuji. Grazie, kolega Děkuji kolegovi Čičestrovi a po tomto prvním kole vystoupení zástupců politických frakcí má slovo pan ministr a potom budeme pokračovat s dalšími kolegy. Prosím. Uh, thank you very much. Uh... Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. A rovněž děkuji všem kolegům, kteří se zde zmiňují o některých opravdu stěžejních záležitostech. Jsem rád, že mě zde nabízíte spolupráci s předsednictvím při naplňování toho programu, o kterém se, se tady zmínil téměř každý z vás se vlastně určitým způsobem zmiňoval o tom vnitřním energetickém trhu a o pokrocích, které tam potřebujeme. Hluta opravdu už je za rohem. Nemáme příliš dlouho. A komise sama hovoří o tom, že stále ještě mnoho těch akcí nebylo naplněno, přes 20 z nich to je záležitost členských států. Tedy jsou tady obrovské záležitosti. A je to nezanedbatelná výzva, ale co nás spojuje, je přesvědčení, že je to jednak nutné pokročit ku předu a jednak, že musíme postupovat co nejrychleji, abychom ten vnitřní trh dokončili, završili a další věc, která je spojená s tím, jak je ten trh nastaven, poradit si i s obtížnými regulatorními záležitostmi, i když někdy um, ta infrastruktura musí trošku počkat. Paní Telka Silo nám zde vyjmenovala některé z těch výzev, stejně jako pan Chichester. Samozřejmě, že má pravdu v tom, že ty investice, které eh, zde potřebujeme, jsou enormní. Mně ale připadá těžké sloučit a vzájemně sladit eh, prohlášení, která na jedné straně zní z eh, různých unijních úst, že se snažíme soustředit na tvorbu pracovních míst, růst a tak dále. A na druhé straně, že ty prostředky k tomu, abychom toho dosáhli, při nejmenším v rámci eurozóny, Nejsou proto, že eurozóna vězí v recesi. Tam nejde o to, aby ty investice nebyly vůbec eh, k dispozici. Spíš jde o to, jakým způsobem je nasměrujeme a jakým způsobem je budeme schopni správně využít, například v rámci energetiky u telekomunikací, tam máme mnoho důkazů svědčících o tom, že přece jen soukromý sektor je ochoten spolupracovat. V tom energetickém sektoru je to problematičtější, ne vždy se to pojí s tou záležitostí, která zde byla zmíněna, že totiž nám schází 100% e, zapojení plynovonů a energetických e, vysokonapěťových sítí já bych ale rád, kdyby se zde objevily hmatatelné a konkrétní další návrhy. Opakuji, nejde o to, že by opravdu ty finance vůbec neexistovaly. Spíš jde o to, že v oblasti, v odvětví energetiky, kde je to velice dlouhodobá záležitost od samého návrhu, od té první myšlenky a od té praxe, té reality, kdy z toho můžeme těžit, tam musíme prostě nabídnout větší jistotu investorům. Pokud oni mají tu nejmenší pochybnost, například ohledně celkového směru, kterým se bude ubírat energetická politika, případně zda případně nezmění ten směr, zda tedy se nezmění ty parametry, ze kterých mohou vycházet, tak se financí ze soukromého sektoru nedočkáme a tím se opravdu rozhodně musíme zabývat. Musíme si vše nejdříve pojmenovat, pak to řešit a nakolik to bude vůbec možné, eh, to ovzduší té spolehlivosti vytvořit. Vím, že je to velká výzva. Paní Del Castillo a ostatní se zmínili o otázce eh, toho SEF. Tam rozhodně by to velkou měrou přispělo. My, ani já, nevím, jak dopadne záležitost víceletého finančního rámce. Doufám, že dosáhneme zlepšení, budu se o to snažit, ale dozvíme se to až v únoru. Bude ale veliká škoda, kdyby došlo k nějakému snížení závazku pro Connecting Europe. Tam je obrovská příležitost právě pro veřejnoprávní investory ke spolupráci se soukromými investory, aby dotáhli ty čáry, o kterých tady hovoříte, aby ta síť tedy opravdu byla úplná, aby ta hmatatelná fyzická infrastruktura přišla tam, kde zatím není. Každopádně díky tomu právě vytvoříme ta pracovní místa. Znamená to, že se někde bude něco dít a zároveň, že jak energetika, tak telekomunikace budou nákladově účinnější, nikoli pouze z pohledu uživatelů, ale rovněž z pohledu podnikatelů. Celá řada řečníků se zmínila o Enise. Z toho, jak tomu rozumím já, tady musím souhlasit s panem Čečesterem v tom, že se zde nacházíme v klíčovém bodě. Ještě odpoledne se tomu budeme dále věnovat. Zdá se, že opravdu zde čas nás tlačí, že je to absolutně zásadní věc, že buď to finančně podpoříme, anebo všemu podlomíme nohy. Z toho, co vím, tak se včera konala technická schůzka a snad nějakého pokroku dosaženo opravdu bylo, což samozřejmě neznamená, že se všechno vyřešilo. Doufám ale, že snad se podaří se s těmi zbývalými, zbylými záležitostmi patřičně vypořádat. Víme, proč je Enisa tak klíčová právě v dnešním světě, kde máme mnoho kyberhrozeb, kde je ohrožena naše kybernetická bezpečnost a tak dále. Paní Andersete. Z toho, co vím, je eh, velikou faninkou našeho irského eh, fotbalového mužstva. Bohužel eh, bude to až po irském předsednictví to finální ten finální zápas, ale pokud se se mnou chcete spojit, tak vám zařídím, abyste mohla být osobně přítomná. A právě pan Kelly jako bývalý předseda GAA um, určitě je rovněž hrd a bude tam též. Můžete se tam sejít. Já chápu vaše obavy z otázek, které se týkají ochrany údajů, i když nespadají hlavně do mé oblasti působnosti, zabývá se tím spíš kolega odpovědný za spravedlnost a vnitro Minister spravedlnosti tedy. Jsem ale si vědom toho usnesení Evropského parlamentu z Loňska a rovněž i toho obecného významu soukromí, ochrany soukromí a údajů v digitální éře. Pokud občané i podnikatele mají důvěřovat optimalizaci odvětví elektronického obchodování, tak jim musíme nabídnout nějaké konkrétní zároky v oblasti ochrany údajů, ochrany soukromí a přestože se nejedná o těžiště mé činnosti, mého působení, já toto téma nakousnu s kolegou ministrem při nejbližší příležitosti pokračují příliš dlouho, paní předsedkyně. Uniklo mi snad něco. Aha, ano. Elektronické podpisy, elektronická identifikace, e, služby této oblasti a tak dále. Ono se vlastně jedná v rámci telekomunikacké, telekomunikačního odvětví o jednu z nejzávažnějších záležitostí. My bychom rozhodně rádi v této otázce pokročili významným způsobem, ale zároveň nechci, aby to vyznělo naivně. Mně je zcela jasné, že to obsahuje některé velice zapeklité záležitosti a doufám, že někdy v půlce letošního roku se k tomu ještě vrátíme. V mezidobí stále ještě na radě máme co dělat, abychom pokročili. Máme asi 12 pracovních schůzek, které jsme nastavili a které se tomu mají za úkol věnovat. A doufáme, že přijdeme s stanoviskem rady. Je to ale obtížné, protože každý členský stát vychází z jiné perspektivy, má jiné systémy nastaveny jiným způsobem, některé jsou pokročilejší, strukturální záležitosti se liší a tak dále. Ale je to opravdu jedna z těch zásadních složek v telekomunikační oblasti. My rozhodně bychom rádi obdrželi od parlamentu ten příspěvek do diskuse, ale v současné době se spíš věnujeme tomu, aby i rada s něčím konkrétním přišla. Děkuji. Děkuji, pane ministře. A teď eh, zahájíme druhé kolo našich vstupů. Jako první dostane slovo pan kolega Vidal Quadras. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, pane ministře, za to, že jste dnes mezi nás přišel. Dovolte, abych využil této příležitosti k tomu, abych vám poblahopřál k pozitivnímu vývoji hospodářské situace v Irsku. Víte, že vaše země má v tomto parlamentu řadu přátel a stejně jako jste byl modelem v dobách ekonomického boomu, tak očekáváme, že budete taky referencí v době hospodářské krize, abyste nám ostatním ukázal cestu k ekonomickému oživení. Děkuji vám tedy za to. Nebudu se vás dopodrobna ptát na nic z těch jednotlivých legislativních návrhů, které teď máme před sebou a které v průběhu vašeho irského půl roku budeme řešit, ale rád bych se vás zeptal, jestli byste se s námi mohl podělit o obecný dojem nebo o obecný komentář k rostoucí skepci, skepsi evropských občanů a evropského průmyslu ve vztahu k evropské energetice. Zdá se, že hrajeme na příliš mnoho nástrojů. Zároveň to znamená, máme mnoho cílů, mnoho politik, používáme mnoho nástrojů a někdy toto bujení cílů a strategií a různých legislativních kroků vytváří zmatek a zavádí příliš mnoho byrokracie, uvaluje byrokratické břemeno na naše podniky a někdy dokonce může vytvořit eh, nedůslednost v naší politice, nespojitost. Nemyslíte si, pane ministře, že možná jednodušší přístup, který by spočíval v tom, že si stanovíme společný cíl, například pokud je o snižování CO2 nebo o společnou daň z uhlíku, že by to bylo jasné, jednotné, stejné pro všechny a členským státům by se ponechala svoboda v tom, jakou cestu zvolí k dosažení tohoto cíle aby ta cesta byla přizpůsobená odpovídajícímu podnebí, průmyslové struktuře a dalším charakteristickým znakům těch kterých zemí. Nemyslíte se jinými slovy, pane ministře, že bychom měli určitým způsobem zjednodušit a zpřehlednit naši energetickou politiku? Děkuji, slovo má pan Kelly. Thank you, Madam Chair and President Děkuji, eh, paní předsedkyně a pane ministře. Nejdříve chci říci, že ačkoliv pan Rabit není z mé politické strany, většina Irů by pravděpodobně prohlásila, že se jedná o jednoho z nejpovolenějších, eh, velice erudovaných a profesionálních politiků. Už ráno se zmínil o tom o té spoustě přípravných úkolů, které zvládl a rovněž spolupráci s kyperským předsednictvím návaznosti zpravodajové rovněž se těmi složkami zabývali a oni s nimi jednali. Zmínil jsem se o všech oblastech, které, na kterých nám záleží, například ta konference v Dublinu eh, o SET a um, tady jsem byl požádán, abych se ujal slova, protože ty konference jsou opravdu velice zásadní pro to, abychom si načetli cestu před. Jedna záležitost, eh, která eh, tady kolega už je mimo, ale možná mezi, těm, mezi námi. Paní eh, kolegyně už tady není z Pirátské strany, ale já rozhodně ta navídky těch lísků využij. To je novým chodem. Dnes dopoledne jsme měli diskusi o ochraně údajů. Já jsem zpravodajem pro tuto problematiku a významné je, nezapomínat a neustále zdůrazňovat, že nemůžeme připustit, aby došlo k situaci, kde brzdíme inteligentní sítě přes přílišnou byrokracii v oblasti ochrany údajů. A toho jsem si velice vědom. V rámci této spolupráce rovněž neustále opakuji, že musíme podporovat inovativnost a růst a ochranu údajů vést rozumně. A nyní ještě mám jednu otázku inovaci taková široce střižená záležitost pro celou EU je přílišná závislost na fosilních palivech z dovozu. A otázka zní, nasměrovaná na ministra, co můžeme udělat v rámci jirského předsednictví, abychom zaručili to, tu různorodost těch dodávek z různých zdrojů a zároveň jejich bezpečnost a zároveň naplnění cílu 2020 u těch parametrů ve všech 27 členských státech, protože já jsem si dobře vědom situace, že existují různé cíle, různé potřeby v různých členských státech. Děkuji. Grazie, Mr. Kelly. Děkuji, pane Kelly. Slovo má pan Tošenovský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, já vás také vítám, eh, že jste přijel hned na začátek roku v té zmražené Evropě, což úplně není nejjednodušší se do Bruselu dostat. Asi se ne všem našim kolegům to i povedlo, takže si toho velmi, velmi vážím a já jsem právě zpravodaj pro eh, vysokorychlostní sítě a těším se, že se dnes tedy potkáme, eh, abychom se mohli pobavit o těch konkrétních věcech eh, k tomuto materiálu. Já považuji za velice výhodné a významné, že právě Irsko je teď předsednickou zemí, protože má eh, ohromné zkušenosti se zaváděním eh, vysokorychlostních sítí a informačních technologií eh, a považuji to za, za důležité s touto znalostí projednat tento materiál. Těším se, že se potkáme. Já bych měl možná komplikovaný dotaz, a to právě k tomu programu CEF Eh, jak vy vidíte z těch složitých diskuzí eh, v radě, eh, kam bude směřovat snaha schválit či neschválit CEF v tom původním znění, kdy na jedné straně, tak jak jste hovořil, se jedná o šetření prostředků a na druhé straně, jak rozvinout více komunikační technologie, a to ať v dopravě, energetice či informatice. Ehm, vidíte tu snahu eh, tento program eh, skutečně mezi členskými zeměmi schválit v tom podpůrném režimu, a ne, nebo jenom z toho udělat program, který bude možná zkušební pro budoucnost, jak eh, jak uvolnit veřejné prostředky do eh, oblasti, kde, která je velmi silně zajišťována eh, soukromými společnostmi, což mm, eh, jednoznačně patří například informační sítě. To bylo i pro nás tady ve výboru velmi těžkou debatou, nakolik a v jakých mírách podpořit tuto oblast. Nakonec jsem velmi rád, že jsme se zhodli, že to bude podpora těch nejnovějších na nejlepších technologií, tak aby Evropa v té věci eh, šla hodně dopředu. Těším se na spolupráci a těším se, že se dnes potkáme a budeme mít možnost se o té věci spolu bavit. Děkuji, pane ministře. Děkuji. A slovo má paní Ulfskok. Prejo. Jane. Ja. Ja. Eh, tack för ordförande och eh, välkommen. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám zde pana ministra Rebita. Už jsme se v minulosti setkali. Hovořili jsme o našich problémech. Já vím, že se shodneme na tom, že téma, kterým se zabývám já, je velmi složité. Nejsem za to zodpovědná sama, spolupracuji i s ostatními výbory, ale zajímal by mě váš názor, co si myslíte o situaci v radě. Různé členské státy, jak se na to dívají, co si myslíte vy? Je možné postoupit před v této otázce identifikace. My tam nevidíme stejný potenciál jako vy. Je to ale důležité pro růst. Potřebujeme dobré výchozí podmínky pro elektronické podnikání, pro elektronický obchod. Jsou tam velké rozdíly mezi členskými státy a jak to vypadá v současné době? jak to vypadá například s používáním různých služeb, které existují. To je velký problém. A další otázka se týká energetické politiky. Děkuji, pane ministře, za to, že jste se s námi podělil o vaše velmi ambiciozní projekty v oblasti energetické politiky. Také v oblasti obnovitelných zdrojů energie, už jsme o tom v minulosti hovořili. Trvale udržitelný charakter, eh, to znamená dlouhodobá perspektiva, je důležitá. Jedná se o relativně nový trh a podmínky na trhu musí být jasné. Pro soukromé investory, pokud se chtějí zapojit, je nutné, aby ty podmínky byly jasně dány v oblasti obnovitelných zdrojů energie. A já musím říci, že jsem poměrně pesimistická v této věci protože zde v rámci našeho parlamentu nejsme schopni přijmout dostatek rozhodnutí. A to už samo o sobě je závažné. K těmto dvěma otázkám, které jsem položila. Rozhodnutí, která je třeba přijmout v oblasti energetické politiky, budou přitom dodrženy ty harmonogramy, které jste si stanovili, jsou zde dobré výchozí podmínky v době krize, krize růstu, krize zaměstnanosti, ztráty konkurenceschopnosti v porovnání s ostatními regiony světa. Nedostali jsme se do situace, kdy je třeba zvonit na poplach. Vy sám jste zde prezentoval velmi ambiciozní program předsednictví. Jste si jist, že ho dokážete dodržet? Zajímal by mě váš názor. Děkuji. Grazie, parola kolega. Děkuji, slovo má kolega Prody, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji, pane ministře, za to, že jste přišel mezi nás. Já si myslím, že máme celou řadu problémů, které pokrývají více výborů, ale já počítám s týmovým duchem vlády, která je složená z ministrů, kteří pracují společně a tím pádem budou schopni navázat velmi efektivní spolupráci. Ze všeho nejdříve bych k tomu řekl, že jsem se osobně velmi zajímal o přizpůsobení se klimatickým změnám a zachování území. A možná je to jen můj dojem, ale myslím, že toto vše je možné pouze, pokud budeme strukturovaně využívat obnovitelných zdrojů energie, které jsou rozesety po našem území. To je věc, kterou, myslím, můžeme žádat od týmu osob, které jsou zvyklé pracovat společně. Pokud jde o komunikaci, o bezpečnost komunikace, tak zde si myslím, že je třeba vyvinout veškeré možné úsilí, aby byla zajištěna kybernetická bezpečnost, cyber security. A my vidíme, jak tyto kybernetické útoky mohou vážně poškodit i celé země. Chtěl bych se ale zeptat, zda si můžeme být jistí, že toto je jediný aspekt bezpečnosti. Já mám pocit, že by mohly existovat i mechanismy, které by byly součástí telekomunikačních systémů a které by mohly mít přístup k určitým informacím a aktivně je přenášet. Takže i zde bych byl rád, kdyby mě někdo uklidnil z tohoto hlediska. A v neposlední řadě bych eh, rád doporučil, aby i Rada a irské předsednictví pracovalo na tom, aby bylo uvolněno financování pro skutečně evropské infrastruktury také na evropské úrovni, protože to by mohlo být důležité pro rozvoj Unie ale také proto, aby se nám podařilo konečně překonat tuto hospodářskou krizi a vytvořit nová pracovní místa. Děkuji. Děkuji kolegovi Prodymu a nyní má slovo pan Butekofer, prosím. Danke, Frau Vorsitz. Děkuji. Pane ministře, srdečné díky za to, jak jste nám představil vaše záměry i vaše priority. Já bych se rád vrátil, nebo spíše rád bych se zde vyjádřil k tématu, který jste neuvedli jako těžiště, protože tam vlastně nejde o nějaké legislativní počínání, ale přesto já jsem přesvědčen, že se jedná o významné nastavování těch budoucích směrů. Diskuse o celoevropské mnohoodvětvové politice, případně industriální politice obecně. Já jsem jako pozitivní signál zde vyčetl, že se jedná o záležitost, která bude stále významnější. Na druhé straně však nějaká vize úspěšné, konkurenceschopné, případně konkurenceschopnost podporující celoevropské politiky. To je sporná záležitost. Dnes dopoledne jsem naslouchal britskému premiérovi Cameronovi, vyslechl jsem si jeho projev. On hodně hovořil o konkurenceschopnosti, ale spíše jsme měli dojem, že vůbec nevěří síle inovační ofenzívy. Konkurenceschopnosti, která si je vědoma v skutečnosti, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu vlastně uspěje pouze, je-li prokombinována s udržitelností. Spíše jde jinou cestou a i e, v tom evropském e, lobistickém kruhu se zdá, že e, tam jsou různé názory, rozhodně nikoli sjednocené a rovněž souvislost mezi evropskou vývozní politikou a politikou podpory průmyslu. Tam se zdá, že protekcionismus má velkou váhu a tady je důležité, aby irské předsednictví se nesoustředilo pouze na ty bezprostřední priority, které jsou nutné, které se musí řešit nyní, ale aby si dalo za úkol moderovat i diskusi v této oblasti, protože tady ten dlouhodobý aspekt nelze přehlížet a ten vývoj, doufám, nepůjde nesprávným směrem. Děkuji. Grazie, Mr. Butikov. Děkuji, pane Butikofere. A slovo má paní Andres Barrea. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, vítejte. Vítejte v tomto výboru. V úvodu jste hovořil o tom, že některé infrastruktury budou muset počkat. Hovořil jste také o obtížné situaci finančních výhledů, zda budeme mít dost nebo ne. Pokud jde o nástroj Connecting Europe Facility, tak eh, už kolegyně Pilar del Castillo říkala, abyste tomu věnoval velkou pozornost a já žádám o to též. Je zde jedna důležitá věc. Ten nástroj nebude sloužit, pokud nebude mít rozpočet. A my víme, že komise i rada obecně směřují k tomu, že ten rozpočet bude omezen. A mě by zajímalo, jaké plány má irské předsednictví, jakým způsobem chce tomto smyslu jednat. A druhé téma je průmyslová politika. Konkurenceschopnost je velmi důležité téma a také tvorba pracovních míst. Tvorba pracovních míst v ovzduší závažné krize. Právě zahajujeme tuto debatu, ale také by nás zajímalo, jaké jsou cíle pro to, aby se stanovala vstupní kritéria pro možná reálná řešení v oblasti skutečné evropské průmyslové politiky. To jsou tedy dvě otázky z mé strany. Děkuji kolegyni Barea. A teď už zde nemám žádné další řečníky, takže dávám slovo panu ministrovi Rebitovi. Prosím. Thank you. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. To byla spousta otázek. Pane Kvadrasi, Mnohokrát děkuji za vlídná slova na adresu mé země. Ano. Jistě jsme v posledních dvou letech dosáhli pokroku. Já bych netvrdil, že už jsme z nejhoršího benku, tak to zatím není. A určitě by nám pomohlo, kdyby se na evropskou pevninu navrátil růst. Také do těch zemí, se kterými obchodujeme. Musíme na sebe vzít velký díl odpovědnosti za tu úvěrovou bublinu, která vznikla v evropské, v ekonomice. A když se to všechno propadlo, samozřejmě vznikly velké problémy s nápravou financí. My už jsme teď udělali asi 85 Takže ta nejtěžší jen za námi, ale samozřejmě to bylo bolestné pro naše občany. A několik poslanců mluvilo o růstu. Růst evropské ekonomice je prvotním cílem. K tomu se ještě vrátím v souvislosti s tím, co říkala paní András a další. Pane Kvadrasi, pokud jde o to, jestli bychom mohli zjednodušit energetickou politiku, ano, to já bych si velmi přál. Měl bych prvním, kdo by se k tomu hlásil. Některé věci se prostě zjednodušit nedají energetická politika je nesmírně komplexní. Nedávno jsem se například účastnil práce na změnách tržní regulace, které budeme potřebovat, abychom naplnili cíl a je to opravdu velice složité. O tom není pochyb. Integrovaný trh podle mě, je mi líto, že to musím říct, bude znamenat, že to bude ještě složitější, než je to teď. Nicméně, já myslím, že věci jasné jsou a že chápeme, jaké cíle máme v určitých politikách, které se hrály velkou roli v posledních letech a já bych řekl, že dál budou hrát velkou roli. Například závazek přejít k obnovitelným zdrojům energie, závazek er- energetické účinnosti, a ten široký závazek, pokud je o přechod k bezuhlíkové ekonomice, nebo pokud je o otázku udržitelnosti a podobně. Nikdo mi nepoložil tu těžkou otázku. Poslanci jsou většinou na ostatní poslance hodní. Nikdo se mě neptal na stanovení cílu na období po roce 2020. K tomu ještě rada nemá konečný postoj. Ale cíle se dost osvědčily a pomohly zajistit značné investice, například do obnovitelných energií. A já myslím, že nám musí být jasno v jedné věci. Rok 2020 z hlediska investic do energetiky je blíž, než si myslíme. kdyby nám bylo méně jasné, jak na tom budeme po roce 2020. Já myslím, že by to vedlo ke kroku zpět, k regresi. Já myslím, že v tomto ohledu nemůžeme zvítězit, pokud věci nebudou jasné. Ale myslím, že je to velmi důležité. A je tady taková jednoduchá, jasná logika. Musíme rozvíjet naši vlastní kapacitu v oblasti obnovitelné energie, rozhodně dává smysl víc důraznit energetickou účinnost a tyto programy, protože mimo jiné z toho plyne vytváření pracovních míst. Paní Barea naší otázku, kterou nadnesla spousta dalších poslanců ve vztahu k financím – My víme, že tím slonem místnosti je víceletý finanční rámec, diskuze o víceletém finančním rámci. To víme. To nespadá pod mou působnost, nicméně v době, kdy Evropa stojí před tak rozsáhlou a hlubokou ekonomickou krizí jako dnes, bylo by lepší, kdybychom nic takového dělat nemuseli. Tomu bych rozhodně dal přednost. A takové věci jako nástroj pro propojení Evropy mohou značně přispět. Já myslím, že pokud je o to, na co se ptáte, nebo pokud je o energetickou účinnost, je dosti dobře možné, že budeme mít k dispozici tvůrčí nástroje, které nebudou znamenat, že budeme muset vytvářet nároky na rozvahu členských států, na bilanci členských států. Jsou to věci, které můžeme udělat v partnerství se soukromým sektorem a které se nepromítnou do obecného vládního deficitu. Takže pokud máme určité stropy pro výdaje v členských státech, pokud panují obavy z toho, že bychom ještě zhoršili deficit, je možné vytvořit určité nástroje v partnerství se soukromým sektorem, které tuto situaci nezhorší, ale které umožní další ekonomickou činnost. Já myslím, že investic je spousta. Investic, které mohou podpořit program energetické účinnosti. A kromě dopadu na zdraví je tady ještě, jsou tady výhody pro pohodlí, příbytky a podobně. Já myslím, že všechny tyto věci, všechny tyto přínosy jsou podstatné. A rozhodně bychom se nad tím mohli zamyslet. Souhlasím s tím, co říkal kolega Kelly. Pokud jde o zavádění inteligentních sítí a inovace obecně, to nesmíme poškodit. Pravidly a regulací a byrokracií a podobně. Jeho otázka na dovoz pevných paliv. To je samozřejmě otázka ve všech členských státech. Je to velký problém. Zabezpečení dodávek je jádrem energetické politiky. Když jste závislí na dovozu z jiných států, vždycky to působí obavy. A podle mě je to další pádný argument pro to, abychom si vybudovali své vlastní domácí zdroje. A v tomto smyslu otázka obnovitelné energie neustále vyvstává v popředí. Já myslím, že toho můžeme udělat opravdu hodně, abychom omezili závislost na dovozu pevných paliv. A myslím, že Rada, parlament a komise se musí zamyslet nad tím, jaké jsou světové trendy v této oblasti. Například objev pobřežního plynu, břidličného plynu, pardon, měl obrovský dopad ve Spojených státech i na cenu energie. V Evropě je to pořád ještě kontroverzní. A regulace a překážky, které zřejmě vzniknou v souvislosti s produkcí v Evropě, budou rozhodně mnohočetnější, než byly na začátku, když se do toho pustili Spojené státy. Ale mění to geopolitickou mapu světa. To, že Spojené státy budou soběstačné, a možná, že dokonce budou čistým vývozcem energie. To bude mít obrovský dopad. A rozhodně to v Evropě podle mě musíme posoudit a zhodnotit. Souhlasím s tím, co říkal pan Tošenovský o významu vysokorychlostního širokopásmového připojení. A se zájmem očekáváme zveřejnění dokumentu komise, které se v brzké době očekává, já už jsem mimochodem zmínil ve svém vystoupení, že něco takového už máme za sebou v Irsku. Už víc než šest měsíců u nás pracuje skupina, která se stává z vedení telekomunikačních společností a také vysoce postavených pracovníků z našeho útvaru. Já se té práce také účastním a tato činnost je velice produktivní. Dozvídáme se spoustu věcí o tomto odvětví a naopak toto odvětví se učí, jak spravovat tuto oblast. A zjistili jsme, jaké překážky stojí na cestě účinnějšímu a rychlejšímu zavádění takového připojení a některé ty překážky dokážeme odstranit. A já myslím, že toto všechno se dá zopakovat ve ostatních částech Unie. A pokud je o digitální strategii, které komise přikládá tak velký význam, otázka zavádění širokopásmového připojení je naprosto zásadní. A já myslím, že tam toho můžeme udělat opravdu hodně. Abychom se připravili na přístup další generace a podobně. Já souhlasím s tím, co pan Tošenovský říkal o rozpočtu a tak dále. v samozřejmě máme tady tu rétoriku o růstu, ale ta rétorika se bude muset eh, ještě doplnit o hmatatelné opatření. Není možné říkat, že máme agendu růstu a zaměstnanosti a přitom omezovat prostředky, které by vedly k tomu, že takovýchto výsledků dosáhneme. O to jde. Není na mě, abych se vyjadřoval k tomu, co tady zaznělo o panu Cameronovi a o významu jeho postoje Jako irský minister si myslím, že je velice důležité pro Unii, aby byla Británie nadále součástí Unie. Ale samozřejmě nemohu zasahovat do vnitrostátní záležitosti Spojeného království. To je jejich věc. Ale je to další vývoj, který vedení Unie nemůže přehlížet. Klíčový význam průmyslové strategie v Unii je hlavním způsobem, jak řešit nezaměstnanost, krizi nezaměstnanosti, která postihla většinu členských států a která je v celé Evropské unii nesmírně závažná. A naše průmyslová strategie musí být v tomto ohledu znovu přehodnocována a vyhodnocována. Pokud chceme snížit počty nezaměstnaných, protože to je opravdu velká věc, velký úkol. Když máme nějaký členský stát, kde 50 mladých lidí pod 25 let nezaměstnaných, Musíme to nějak vzít v potaz. Nezaměstnanost mládeže obecně v celé Evropě je neskutečně vysoká a na to se opravdu musíme zaměřit. Ty širší diskuze o energetice. To, co říkala paní Olsvák, Úskok, pardon, Já doufám a věřím, že předsednictví a Evropská rada budou jednat o speciální radě o energetice. Já a naši kolegové o tom rozhodně jednáme s pracovníky pana Van Rompuy a tak dále. Pokud nám to dá příležitost na pomoci této hybné síle, tak to rozhodně uvítáme. Otázka k elektronické identifikaci, elektronickým službám. Nejde o to, že by se do toho radě nechtělo. Ta debata, která zatím proběhla, ukázala, že všem členským státům je jasné, nakolik významné je posílit důvěru a vzájemné uznávání a tak dále v této oblasti. Internetový provoz, podnikání na internetu se každé dva, tři roky doslova zdvojnásobuje. Takže nejde o to, že bychom si toho nebyli vědomi. Jde o to, že máme různé kulturní pozadí, v různých členských státech jsme na tom různě, někde jsme hodně investovali, a už jsme hodně postoupili ku předu, jinde je to naopak. Pokud je o dosavadní pokrok, vyvstaly z toho zásadní otázky, o kterých je třeba dál jednat. A už jsem říkal, že jsme měli nebo budeme mít za jirského předsednictví 10 až 12 zasedání této pracovní skupiny. A s tou si můžete udělat představu o tom, jak závažné jsou věci, které třeba řešit. Ale já si myslím, že nejde o to, že členské státy k tomu nemají politickou vůli. Já myslím, že všichni v zásadě chápeme, že je to ústřední téma. A věci, o kterých se jedná v radě, se podle mě moc neliší od toho, o čem jsme, o čem jsem já v osobní rovině mluvila, o čem mluvil taky parlament. Ty věci, se kterými zápasíme, jsou hodně podobné. Já bych byl rád, kdybychom u této konkrétní věci opravdu postoupili co nejvíc ku předu. Je to komplexní, je to složité. A máme tady problémy. Některé z těch věcí, o kterých mluvil pan Prody a další, bychom podle mě měli postoupit na úroveň rady ty velké průmyslové strategie, finanční politiky, rozpočtová omezení. Náš premiér Týšek má rozhodně v úmyslu zařadit tyto věci na pořad jednání rady, protože to jsou velké problémy, před kterými stojíme. Paní předsedkyně, na koho jsem zapomněl? Na závěr bych ještě řekl, že pokud je o kybernetickou bezpečnost, to jsou věci, které lidi hodně zajímají. Vy víte, že komise se chystá zveřejnit strategii, strategický materiál k celé té věci kybernetické bezpečnosti. A doprovázet to bude návrh směrnice, nebo povede to přijetí směrnice. Já myslím, že to také vyzdvihuje význam toho, abychom se pokud možno dohodli, a to co nejdříve, na otázce Enisy, protože to spolu souvisí. Já myslím, že by bylo zvláštní, kdybychom se dostali do situace, kdy budeme projednávat závažný návrh o kybernetické strategii, ale přitom vyšumí mandát Enisy. Já myslím, že tomu se musíme věnovat. Já o tom budu jednat s panem Čičestrem ještě dnes. Děkuji panu ministrovi za to, že přišel mezi nás a poskytl nám také přesné konkrétní odpovědi všem kolegům. Budeme mít ještě další příležitosti k tomu, abychom se setkali. Pokud jde o nás, tak víte, že Zasedání výboru ITRE bude pokračovat v 16 hodin, od 15 hodin se sejdou koordinátoři. Posunuli jsme to na 16 hodin, protože jinak to nebylo slučitelné s návštěvou dalších dvou ministrů, kteří přijdou mezi nás, ale teprve od 17 hodin. Takže v 16 hodin se znovu sejdeme na zasedání výboru ITRE a od 17 hodin zde budou další dva irští ministři. Děkuji a uvidíme se později. Děkuji vám a nashledanou.